Good, great. Uh, good morning, everyone. As usual, the first uh, thing is to adopt the... Dobrý den, dámy a pánové, zahájíme dnešní schůzi. První bod je přijetí pořadu jednání, který byl upraven a rozeslán v pondělí. Pokud nejsou žádné námitky, tak pořad jednání považuji za schválený beze změn první řadě bych vás chtěla informovat o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Za prvé ETS, pátý neformální trialog o revizi systému obchodování s povolenkami, fáze 4. Hovořilo se o klíčových proměných eh, návaznosti na schůzi Koreperu 6. října s cílem posílit systém ETS a zajistit ochranu proti únikům uhlíků. Instituce vedly obsáhlé diskuse o pokusu dohody, zkoumaly různé, různé možnosti kompromisu. Ovšem navzdory velkému úsilí a obsáhlému dialogu ve snaze dosáhnout dohody se to jednání zaseklo na oblasti performance standards. Za druhé, obchodování s povolenkami v oblasti letectví. To proběhlo včera, byl to druhý a poslední trialog na oblast letectví a obchodování s povolenkami. Shodli jsme se na celé řadě zásadních otázek, jako stávající výjimky pro uh, lety mimo EHS, aby se to prodloužilo. Přeskum článku 28b byl odsouhlasen, byly specifikovány lhůty a podrobnější detaily. 50% ankce, aukce budou také posouzeny na základě přeskumu. Je zde e, určitá tenze, pokud je o navržení procent. Doložka safeguard clause byla odsouhlasena s drobnými úpravami oproti poslednímu návrhu rady k této věci. Takže meziinstitucionální prohlášení bylo odsouhlaseno o potřebě, aby ICAO dosáhla plné transparentnosti a kontaktovala všechny zainteresované subjekty a informovala je o dosažených pokrocích. Konečně rozhodnutí o delegovaných aktech, aktech přenes prováděcích aktech, to se bude řešit až v ETS fáze 4, další trialog, protože se toto téma E, toto téma je součástí obecného přeskumu ETS. Takže to je stav interinstitucionálních dohod. Můžete se prosím vrátit k bodu dvě. Dobře, takže několik sdělení, respektive jedno sdělení. Po rozhodnutí plenárky vrátit výboru Envy bod offshore podle článku 69F vyjednávací tým. Tomuto jednání budu předsedat já jako předseda a pan zpravodaj a stínový zpravodajové. Všichni jsme obdrželi složku k dnešní schůzi eh, elektronicky a tlumočení je zajištěno do 20 jazyků. A nyní tady první bod dnešního pořadu jednání, což je námitka o návrhu prováděcího aktu, kterým se, který se týká aktivní látky glyfosátu. Máme tady předkladatele námitky. A pokud jde o ten širší kontext, tak tomu se teď věnovat nebudeme, protože nemáme tolik času, takže rovnou dám slovo spolu s pravodajům a jako první Pavel Poc. Good morning. Děkuji, paní předsedkyně, dobrý den, zdravím všechny. Já budu dnes mluvit česky, tak využijte prosím vaše sluchátka. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům eh, Konečné, eh, eh, Eichhautovi, Pedicini a Rýs. Spolu jsme podali námitku proti návrhu usnesení, jak to uvedla paní předsedkyně, proti prováděcímu nařízení komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady z 11.07.2009 obnovuje schválení účinné látky glyfosát opravdu děkuji za skvělou spolupráci, protože jsme bojovali eh, s šibeničním termínem. Já chci věřit tomu, že to ze strany eh, Evropské komise nebyl eh, úmysl. Evropská komise tentokrát navrhla reautorizovat glyfosát na dalších deset let, přestože ten návrh byl podán již 20. července letošního roku, zatím pro něj nezískala požadovanou kvalifikovanou většinu. Eh, není se příliš čemu divit, komise již dřív neuspěla s návrhy na reautorizaci na kratší dobu 9 let a přestože se snaží tvrdit, že závěry EFSA a nyní i ECHA mluví jasně pro obnovení licence, ignoruje přitom realitu, ve které jsme se během posledních dvou let eh, ocitli. Zatímco výbor REC Evropské agentury pro chemické látky v rámci svého omezeného mandátu prohlásil, že glyfosát nemá karcinogenní účinky, jasně se potvrzuje to, na co poukazovaly výsledky řady vědeckých konferencí, které jsem zde v parlamentu organizoval. Tím nejvážnějším zjištěním je bezesporu, že v rámci sporu probíhajícího ve Spojených státech na základě žaloby podané osobami, které v důsledku expozice glyfosátem trpí non-Hodgkinovým lymfomem, soud odtajnil interní dokumenty společnosti Monsanto, která je vlastníkem a výrobcem eh, eh, herbicidu Roundup eh, používající tuto aktivní látku. Zveřejněná korespondence vrhá stín pochyb na věrohodnost některých výzkumů financovaných společností Monsanto, o něž když bohužel Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky opírali při e, posuzování bezpečnosti této látky svoje rozhodnutí. V této souvislosti má prvořadý význam to, aby byly vědecké práce a schromážděná data, z nichž tyto práce vycházejí, transparentní a veřejně dostupné. Eh, k tomu musíme počítat, připočítat čerstvé obvinění z plagiátorství a také to, že zatímco komise ignoruje víc než 1,3 eh, milionu lidí z Evropské unie, kteří požadují zákaz glyfosátu, Evropský parlament hlas těchto těch lidí slyší. Dovolte mi, abych eh, namátkou zmínil několik aktuálních vědeckých závěrů k této věci. Jsou zde studie z roku 2016, které hovoří o rozšířeném riziku vzniku kožního melanomu mezi subjekty s expozicí pesticidům, zejména herbicidu glyfosát a některých eh, fungicidů, zejména v případě, je-li eh, subjekt poté vystaven slunečnímu záření při výkonu povolání. Dál systematický přehled a metaanalýza z roku 2016 hovoří o vztahu mezi expozicí vůči glyfosátu a zvýšenému riziku lymfohematopoetického nádoru LHC, včetně NHL non lymfomu, včetně mnohočetného e, e, myelomu a leukémie. Dalším varovným zjištěním je fakt, že komerční výrobky obsahující herbicidy jako dikamba 2,4-D a glyfosát mění citlivost k antibiotikům e, e, u celé řady patogenních i nepatogenních mikroorganismů. Tímto problémem, že glyfosát je antibiotikum a že je podáván všude v našem životním prostředí v malých dávkách a může přispívat k vzniku antibiotické rezistence, se komise vůbec nezabývala. Podobně varujícím zjištění, že glyfosát a jeho metabolity aminofosfometylová kyselina AMPA, metylfosfonová kyselina a další nečistoty eh, vyvolávají zcela jasně poškození lidských erytrocitů. Jsem proto naprosto přesvědčen, že komise opakovaně překračuje své pravomoci, kdy ve svém rozhodnutí nezohledňuje další legitimní faktory ani princip předběžné opatrnosti. Ve znění nařízení Evropského společenství číslo 1107 2009 je přitom jasně uvedeno, že ustavení tohoto, ustanovení tohoto nařízení jsou, cituji, založena na zásadě předběžné opatrnosti s cílem zajistit, aby účinné látky či přípravky uváděné na trh neměly nepříznivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí. Konec citátu. Jsem také naprosto přesvědčen, že parlament má povinnost opakovaně namítat, pokud jeho požadavky nejsou dostatečně reflektovány, a to se opět stalo. Již v rezoluci z roku 2016 požadujeme okamžitý zákaz amatérského používání glyfosátu, zákaz používání v blízkosti veřejných parků a hřišť a na dalších veřejných prostranstvích a nikoliv jenom omezení používání, jak navrhuje komise. Požadujeme zákaz. Požadujeme okamžitý zákaz používání glyfosátu tam, kde lze uplatnit principy integrované ochrany rostlin. Je to logický požadavek, ale komise ho vůbec nezohlednila. Především pak požadujeme phase-out eh, z používání této látky, a to maximálně do tří let. Tak jako v roce 2016 předkládáme samozřejmě také návrhy řešení a možný kompromis. Požadujeme přechodná opatření, odborné rady pro zemědělce, kteří by v následujících letech měli přejít na šetrnější alternativy, nezávislé přeskoumání glyfosátů s důrazem na slovo nezávislé, to se dosud nestalo, jakékoliv přeskoumání Evropskou chemickou agenturou nebylo nezávislé, protože používalo opět ty stejné práce financované průmyslem, který má z prodeje glyfosátu zisky. Lepší monitoring a více samozřejmě zdrojů pro agentury EFSA i ECHA, aby mohly řádně vykonávat svoji práci. My práci těchto agentur potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně vykonávat naše mandáty. Neočekávám samozřejmě, že všichni poslanci ze všech členských zemí budou hlasovat pro námitku. Vím, že některé členské státy nejenže, nepodpo, nejenže podporují schválení glyfosátu na dalších deset let, ale také dokonce požadují, aby nevešlo v platnost omezení pouze pro použití jako herbici, což přeloženo do normální řeči znamená, že například, je mi to velmi líto, Velká Británie v podstatě požaduje, aby bylo schváleno používání glyfosátu jako desikantu před sklizní, což je vůbec nejhorší, co se dá s glyfosátem dělat. To je praxe, kterou Evropský parlament výslovně odmítl ve své předchozí rezoluci a i Evropská komise tento požadavek do určité míry reflektovala, takže není v současné rezoluci zmíněn, ale je otázka, zda vzhledem k tomu, jak se chovají některé členské státy, tento bod pomocí, pokud projde ta námitka pomocí plenárního, plenárního pozměňovacího návrhu, opět nezdůrazníme. Neočekávám ani, že komise uzná, že je naše námitka oprávněná, ale mám na závěr jednu otázku Může se zástupce DG Sante vyjádřit k informaci, kterou máme ze zasedání SCOPAV, že výrobci glyfosátu se v případě negativního výsledku hodlají s komisí soudit? A druhá podotázka této věci. Je to důvod, proč komise navrhla reautorizaci glyfosátu na dalších deset let? Pokud ano, tak by to znamenalo, že už autorizaci chemických látek v Evropské unii neřídí Evropská komise, ale jejich výrobci. Děkuji za pozornost a doufám, že podpoříte eh, námitku proti eh, autorizaci glyfosátu na dalších deset let. Thank you very much, but this took uh, seven minutes. Děkuji mnohokrát. Tohle ovšem trvalo skoro nějakých 7-8 minut a musím vás upozornit, že máme k dispozici omezené množství času, protože tohle bylo zařazeno nad rámec běžného pořadu jednání. Čeká nás ještě hlasování a já bych tady chtěla vás požadovat, požádat, abyste eh, pokud možno neopakovali ty stejné argumenty a byli jste struční, protože máme hodně řečníků přihlášených, takže prosím, vezměte to stručně. Tak mění. S tímto dávám slovo paní Konečné. Uh, drazí kolegové, to, co se děje poslední roky na Evropské komisi ohledně autorizace glyfosátu, je nehorázné. Kdybych řekla, že jsem celou situaci znechucená, byla bych daleko, nebyla bych daleko od pravdy. Znechucená jsem byla před půl rokem, teď už jsem jenom unavená. Proces okolo glyfosátu je jedno nekončící dežaví, kdy občanské iniciativy, akademická sféra i Evropský parlament neustále poukazují na prokazatelná fakta o škodlivosti glyfosátu a komise stále s nezmíněnou urputností tohle vše ignoruje a trvá na obnově autorizace za každou cenu bez ohledu na důkazy a informace, které se kontinuálně zjevují. Neustále nám tak prosakuje jeden skandál za druhým týkající se Monsanta a jejich již prokázaného přímého ovlivňování vědeckých studií glyfosátu. Již zde byla dříve probírána uniklá komunikace této společnosti, ze které vyplývá, že se neštítila a neštítí takových praktik, jako je napsání si svých vlastních studií, které vydává za nezávislé. Navíc již více než 17 let má tato společnost podezření o tom, že je jejich vlajkový produkt rakovinotvorný a snaží se to zakrýt, aby se na to nepřišlo a Evropská komise i při znalosti těchto okolností nadále trvá na obnovení autorizace na dalších deset let. Musím bohužel konstatovat, že proces reautorizace glyfosátu se ze strany Evropské komise již vymknul jakékoliv demokratické kontrole. Spožděné podávání prováděcího aktu znamená, že jsme my jako poslanci a kontrolní orgán měli mimořádně krátkou lhůtu k předložení své námitky. Zvolený postup Evropské komise nevyhnutelně vede k úvaze, že předložení návrhu parlamentu jen několik dní předtím, než bude konečné rozhodnutí o udělení povolení uděleno, chce komise zabránit demokratickému dohledu v naději, že může svůj návrh schválit bez větších protestů, na které si musela v posledních letech z našeho výboru prostě zvyknout. Návrh komise je nepřijatelný, protože je založen na chybných vědeckých údajích, které, jak potvrzují Monsanto Papers, se přizpůsobují, přizpůsobují zájmům průmyslu. Proto to znovu zůstává na nás, na Evropském parlamentu. Až se z ignorace evropských občanských iniciativ stal na komisi v poslední době folklor, tak komise prostě musí naslouchat hlasům více než milionu občanů, kteří podepsali Evropskou občanskou iniciativu a použ, požádali o zákaz prodeje glyfosátu kvůli vážným obavám o zdraví a biologickou rozmanitost. Před pár měsíci jsme zde Evropskou komisi vyzývali, aby situaci kolem Monsanto Papers vyšetřila Nejenom, že se tak zjevně nestalo, ale tímto konkrétním návrhem Evropská komise akorát prokazuje, že jí pravda úplně lhostejná. Pevně věřím, že my jako Evropský parlament dokážeme, že nám není. Děkuji. Thank you very much, Mr. Eichhout. Pan Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl jenom něco doplnit k těm argumentům, které zde už zazněly. Myslím si, eh, že je důležité říci, že eh, vědci diskutují o eh, rakovinotvornosti této látky. V každém případě víme, že glyfosát skutečně zabíjí životní prostředí, a protože to je jeho cílem. A glyfosát a má také patent jako antibiotikum. A to je velice důležité. A zmiňuje to EKA, zmiňuje to EFSA. ECA dospěla k závěru, že ehm, glyfosát je toxický pro eh, život ve vodách na velice dlouhou dobu. A to znamená, že naše debata není jenom o tom, zda se jedná o karcinogen eh, nebo nikoli. To není to jediné. Je o tom mnoho pochybností a už to by eh, mělo vést k opatrnosti. Ale existují ehm, důkazy o tom, eh, že glyfosát má negativní dopad na život ve vodách. A to je jasné. Někteří tvrdí, že neexistují pro zemědělce alternativy, ale včera byla vydána studie, která ukazuje, že existují jasné alternativy pro zemědělce. Je jasné, že potřebují čas na to, aby se přizpůsobili nové situaci. A proto v tomto usnesení, které předkládáme, říkáme, eh, že formálně nebude možné používat glyfosát eh, po tomto roce, ale že bude tříleté období, přechodné období, tak, aby při komerčním používání zemědělci měli možnost eh, postupně přejít k alternativám. Eh, víme, že alternativy existují, ale poskytujeme zemědělcům čas. Eh, všechno to, co je v tom usnesení, má mnohem větší smysl, než to, co navrhuje komise dalším desetiletím a prodloužením povolení. Já bych chtěl položit otázku, proč parlament okamžitě neobdržel návrh komise. To je moje otázka na komisi. Neříkejte mi, můžete se podívat na webové stránky. Vím, že to bylo posláno radě, ale nebylo to posláno ve stejnou chvíli parlamentu. A to je skutečně něco, co by komise měla vysvětlit. A protože kvůli tomu zde máme tyto velice krátké lhůty, eh, nám eh, se to nikomu nelíbí ani eh, vám, paní předsedkyně. A nyní pan Pericini na, za EFDD. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k tomu, co řekl pan kolega Eichaut. Třeba, že z našeho pohledu máme pocit, že my se budeme vždycky stavět proti jakémukoliv typu povolení a opětovnému povolení glyfosátu. Pokud je potřeba se tedy bavit, o, máme se bavit o fázi přechodné, mm, aby tady došlo k tomu přechodu, ale nejde tady jenom o toto, protože všechno to, co tady zaznělo, eh, nám jasně ukazuje, že evropské instituce jsou velmi slabé, pokud jde o velké nadnárodní výrobce. Ale uh, také se ukazuje, že nejsme schopni dodržovat ten princip předběžné opatrnosti, předběžné obezřetnosti. A také nám to ukazuje, že nemáme úplně adekvátní naše kontrolní systémy, když potřebujeme zajistit transparentnost, když potřebujeme zajistit nezávislost vědeckých důkazů. A potom bych chtěl doplnit ještě jednu věc. Já pocházím z oblasti, kde se pěstuje obilí. Byl jsem tam právě před několika dny. Uh, a chtěl bych říci, že ten glyfosát, který se používá ve fázi těsně přes sklizní, umožňuje těm oblastem na severu využívat eh, pěstovat tvrdozenou, tvrdozenou eh, pšenici a podobně. A že to následně potom ale vede také k ničení místní lokální produkce. A potom to vede i k tomu, že tisíce a tisíce eh, firem na jihu Evropy, které pěstovali tu tvrdozenou pšenici, která se používá nejenom v naší části, ale také se exportovala, tak tyto firmy zanikají, tyto firmy umírají, jsou na konci své aktivity, protože nemohou už nic dělat. A je to právě proto, že se tam začíná dovážet toto stejné zrní, toto stejné obilí například z Kanady. A toto vede k hrozné ekonomické situaci, kterou bychom neměli připustit. Děkuji mnohokrát a nyní další spolupodepisovatel pana Mlís. Děkuji. Já se pokusím být stručná a ne- neopakovat to, co již řekli kolegové a kolegyně. Je samozřejmě, protože jsem se spolu podepsal, tak se k ním chci připojit v těchto argumentech. Glyfosát opět další, a další usnesení našeho parlamentu před eh, týdnem nebo osm dní jsme měli společné slyšení s výborem Agri. Tři hodiny jsme naslouchali argumentům agentur a nic jsme z toho nepochopili, prostě argumento, argumentovali, protiřečili si tři hodiny EFSA a ECA. A e, jak říkám, za ty tři hodiny jsme nebyli o nic moudřejší než na začátku, ale bude e, nutno rozhodnout 25. expertní výbor rozhodne Eh, pro ten hlas eh, pro, proti, jestli se znovu odloží nebo ne, každopádně do konce roku. A to, je, to koinciduje s hlasováním eh, našeho parlamentu o tomto usnesením zde, kde my doporučujeme rozumnou cestu, jak řekl uh, Bas Eichhout. To je naprosto rozumné. Phasing out, postupné ukončování. Uh, a ten scénář deseti let. E, to je naprosto nemožné, nepraktické to, co komise navrhuje. Co, co, o co vlastně jde? Co tu komise navrhuje? Leda, že e, by, byste skutečně nám říkali, že nemáme, e, že, že jsme nějací radikálové, ale to my nejsme. Když se podívejte, aplikujeme princip předběžné opatrnosti. To je radikální? nebo co? Pak také postupné ukončování, phasing out, to už nemusím ukončovat, to jsme tu uh, vysvětlovat, to jsme tu vysvě, eh, slyšeli vysvětlené. Eh, tři roky, přechodné období, které by zmírnilo tato opatření. Samozřejmě, že zatím je to příliš drahé, ale alternativy existují a jsou tu, je to nahraditelné. Víte, že my jsme slyšeli, des, dostali jsme desítky eh, telefonátů od zemědělců, kteří říkají, no a co chcete, ab, abychom dělali, abychom tam šli eh, plít na kolenou do těch polí. A my říkáme samozřejmě, že ne, eh, bude tu ta doba phasing out. A Francie, Itálie již oznámili, že budou hlasovat negativně v, v rámci výboru expertů. A ještě bod 7 naší, eh, našeho usnesení. Je nezbytné, aby EFSA a EK dostali všechny prostředky, eh, to jsme již říkali v černu, aby si mohli zadat re, skutečně nezávislé studie. To je klíčová záležitost. Děkuji. A já jinak paní Delaj za EPP, jakožto eh, stínová zpravodajka, máte slovo. Děkuji. Já nebudu protahovat tuto debatu. Je tu pár samozřejmě poměrně zajímavých věcí v této námitce. Je to velice blízké toho, co jsme odhlasovali před 18 měsíci, ani méně, ani více. Ale je tu jedno téma, eh, které v této námitce eh, mě eh, zaujalo. Ehm, Samozřejmě chceme aby vyslat jakési poselství, ale to jsme už udělali před 18 měsíci. A pak jsou to dvě, dvě možnosti, buď stažení nebo obnovení. No a ale phasing out za tři roky to nemá smysl, protože buď to obnovíme, anebo stáhneme. Takže tady je ještě něco, co by se mělo nějak, nějakým způsobem dotáhnout z hlediska společného postoje naší Eh, skupiny v této otázce. Jako, stejně jako mnozí z vás si myslím, že glyfosáty nejsou eh, eh, koncem samým, samým o sobě. Nejsou, všechno to, co, to, co se používá v domácnosti a jinde, to není vůbec neškodné. A my musíme mít prostředky, které budou odpovídat našim ambicím a samozřejmě, že musíme mít studie, které budou dodány našim agenturám, abychom mohli jednat skutečně na základě eh, objektivních informací. Na tom se shodneme. Děkuji. Paní Gerling za EKR. Yes, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Eh, já se pokusím být stručná, ale myslím, že je potřeba eh, se podívat na to, co zde děláme. Ano, eh, zde ve výboru opět hovoříme o otázce, která by měla být eh, rozhodnuta na vědeckém základě. A zdá se, že se to zde řeší spíše z emocionálního hlediska. A my máme odpovědnost jednat eh, rozumně a odpovědně. A opět a opět poslanci eh, tohoto výboru opakují eh, pouze své názory, které nejsou vědecky eh, podložené. Já jsem znepokojena tím, že výbor neuznává vědecké důkazy, když řeší tuto věc. A Návrh usnesení obvinuje komisi z toho, že přesahuje své pravomoce a já nic takového nevidím. A víme, že zásada předběžné opatrnosti e, neříká, že se nemá dělat nic, ale že e, člověk e, nebo že instituce má jednat přiměřeně a vzít v potaz vědecké důkazy. Já si myslím, že není správné říkat, že komise si neprošla eh, veškeré studie. Eh, hovořili jsme s nimi a já myslím, že bylo eh, jasné, že to udělali. Je zajímavé, že jsme zde seděli všichni a každý to pochopil úplně jinak. A já si myslím, že naprosto nerozumné říkat, že EKA nebo EFSA si ne prošly veškeré důkazy. Pokud vím, tak si je prošly. a jsou dobré důvody, proč doporučují obnovení a, mm, nebo prodloužení na dalších deset let. A v usnesení se hovoří o článku 4 a o tom, že neodpovídá směrnici o trvalé udržitelném rozvoji. A Tyto věci se zde zdůrazňují v usnesení, ale zdá se mi, že ehm, ti, kteří eh, připravili toto usnesení, si eh, nepřečetli ehm, obecné principy. Ehm, máme zde usnesení nebo dříve jsme měli usnesení o prodloužení o e, sedm e, let a nyní e, hovoříme o třech letech. Nic se ale nezměnilo od toho, co jsme schválili to předchozí usnesení o sedmi letech. Myslím si, že takhle se parlamentu kde kdo vysměje. Také Eh, se zde píše, že komise ignoruje přání evropských lidí. 1,3 eh, eh, milionu lidí je asi 0,8 evropské populace. A na základě toho máme udělat tuto obrovskou změnu v legislativě, která bude mít obrovský vliv na produkci potravin? Promiňte, ale já jsem první člověk, který hovoří eh, proti tomuto usnesení. Eh, Pol, eh, půl hodiny hovoříme, hovořili všichni pro usnesení. Já jsem první, kdo hovoří proti. A přesto předsedkyně prosí, uh, uh, nehovořte příliš dlouho. Já se snažím uh, omezit svůj provoz, uh, projev, ale uh, potřebuju říct si několik věcí. Uh, byla bych ráda, aby toto usnesení podporovalo nezávislé studie ve chvíli, kdy odpovídají mezinárodním standardům a protokolům. Rovněž souhlasím s tím, že bychom měli e, zajistit e, dostatečné e, testování a monitorování zbytkového množství některých látek. A myslím, že to už máme. Ale ta myšlenka, kterou, která se prosazuje v tomto usnesení, že existuje, e, existují obrovské obavy e, týkající se glyfosátu, nemyslím si, e, že je to pravdivé. Um, hovoří se zde o tom, že by komise měla navrhnout odpovídající opatření pro uh, postupné uh, zrušení používání glysof, glyfosátu a že by uh, měla uh, podporovat rozvoj alternativ, ale to už se dělá. Zdá se, že um, tato usnesení je spíše politické prohlášení. A my zde ve výboru Ehm, tím opět trávíme čas. A já myslím, že ehm, je potřeba, abyste si vyslechli také opačný názor, než jaký máte eh, vy. Jsou zde některé aspekty, které mohu podpořit, ale eh, eh, celkově jsem silně pro prodloužení povolení pro glyfosát a doufám, že členské státy v tomto smyslu rozhodnou. Mnohokrát děkuji. Nyní další řečníci. První je pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím postavit určitý most. A někteří už o tom hovořili. My jako EPP dnes nepodpoříme usnesení, protože se domníváme, že Evropský parlament musí jednat koherentně. Minulý rok jsme měli usnesení, které jsme schválili velkou většinou a tehdy se hovořilo o sedmi letech. Pokud se něco za poslední rok a půl změnilo, potom je to postoj Echy, tehdy jsme ho ještě neměli. A Echa hodnotí e, rizikovost glyfozátu jako nízkou. Známe ale politickou eh, realitu. 1,3 milionu občanů, eh, to není většina Evropské unie, ale je to podnět pro Uh, Já se domnívám, že potřebujeme trvalé řešení, ale tři roky myslím si, že něco takového eh, schválit, to by znamenalo, že jdeme proti něčemu, co už Evropský parlament schválil v minulosti. Já si myslím, že bychom měli dodržovat své postoje. A protože na rozdíl od celé řady členských států eh, máme jasný postoj. ne tedy deset let, mm, možná ani ne sedm let, ale mohli bychom se třeba shodnout na pěti letech. A, a Pane eh, Poci, eh, souhlasíme eh, s tím, že musí existovat jasná pravidla. Není možné, aby se používal glyfosát krátce před žněmi. to by mělo být zakázáno. Já bych byl rád, abychom příští úterý v ve Štrasburku měli jasný konsenzus. Komise poté musí jednat, musí předložit návrh, e, který zohlední obavy Evropského parlamentu a ne, že bude trvat na těch deseti letech, protože e, potom se nedostaneme ani o krok dále. Děkuji, paní Šaldemoze. Tak for det. Jeg skal også øh, gøre det helt kort. Jeg øh, støtter øh, resolution. Men øh, mest af alt, fordi det er altså utrolig vigtigt, at kommissionen snart begynder at lytte til de bekymringer, vores resolution er et udtryk for. Vi gør Děkuji. Já jsem si tady velice pozorně vyslechla ty obavy, ale teď eh, tady nastal nějaký technický problém a vypadlo tlumočení v některých jazycích. Dobře. Takže myslím si, že nastala doba, aby komise opravdu si vyslechla to, co říkáme, aby si vyslechla naše obavy. A my už jsme se k tomuto vyjadřovali několikrát, jak tady řekl pan poslanec Líze. Mluvili jsme tady také o tom phase-out, o postupném uh, snižování, ale komise nám nikdy nenaslouchala. A mě opravdu velice znepokojuje, že glyfosát se používá zejména v té fázi těsně před sklizní a doufáme, že tomuto se podaří zabránit. Doufáme, že najdeme většinu pro toto usnesení a doufáme, že komise nás vyslechne a začne realizovat úplně jinou politiku. Pan poslanec Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci dvě věci. Za prvé, myslím si, že je důležité, um, abychom um, vycházeli z vědeckých studií. Samozřejmě vědecké studie jsou pro nás někdy uh, podezřelé, ale existují také studie, které jsou spolehlivé, například z Německa od uh, spolkového, um, spolkové organizace pro vědu. Myslím, že ty výsledky jsou spolehlivé. Pokud jde o rakovinotvornost, ehm, odborníci tvrdí, že zde neexistuje eh, riziko, eh, nicméně eh, pro mě je důležité také to, že ehm, glyfosát má špatný vliv na život ve vodách, takže je třeba mít do budoucna alternativu. Ale nesmíme zapomínat na to, že nejde jenom o zemědělství. Jde mimo jiné také o parky, ale jde také o železnici. Málo lidí to ví, ale železnice také používá glyfosát. Ve chvíli, kdy se nebude používat glyfosát, bude i železnice potřebovat alternativy. Francouzská železnice už používá jinou látku a ta je mnohem toxičtější a to je podle mého názoru špatné špatný, ehm, špatné směřování. Ehm, my v Německu ehm, jsme měli situaci, kdy už eh, došlo eh, k tomu, že eh, tato látka byla někde zakázána, ale vedlo to potom v problémech, u, pokud je o bezpečnost železnic. Já si myslím, že to je něco, na co se musí také eh, poukazovat. Existuje negativní kampaň eh, proti glyfozátu. Já eh, jsem někdo, na koho se právě obrátili železnice z mého regionu. Musíme mít tedy na paměti to, že nejde jenom o zemědělství, ale že jde třeba také o železnice a i železnice musí mít k dispozici nějaké alternativní prostředky. Děkuji. Nyní paní Grostet. Euh, no, bylo řečeno mnoho. Je těžké si vytvořit eh, závěr, když vyslechneme všechny eh, závěry, ale když pak máme slyšení, tak eh, z něj výjdeme ještě zmatenější než předtím. To, co se co říkala Sirk k těm potenciálním rizikům, to je jedna věc, ale ať už je to eh, VHO nebo různé eh, orgány kanadské, švýcarské, japonské a tak dále, tak eh, prostě EFSA a EKA mají pořád různé názory, které si často protiřečí. Potřebujeme nezávislé studie, ale existuje to. Existují nezávislé studie, protože obě strany mohou mít pochybnosti. Uh, takže já nejsem proti námice, ale myslím si, jak řekl Petr Líze, že to musí vycházet na, z určitých podmínek, eh, na kterých už jsme se dohodli na jaře 2016. Děkuji. Děkuji, paní Hazenkamp. Eh, děkuji u wel, voorzitter. Het Europees Parlement heeft vandaag Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament dnes má opět příležitost poslechnout si volání 1,3 milionů občanů, kteří si přejí zákaz glyfosátu a přitom komise chce udělat pravý opak. Za každou cenu chce tento jed podechat nále na trhu. Komise neposlouchá své občany a také neposlouchá parlament. Naslouchá pouze Monsantu, výrobci tohoto jedu. Řada kolegů už tady zmínila, že během posledního roku a půl se vůbec nic nezměnilo, že bychom se měli držet starého usnesení. Ale paní předsedkyně, to není pravda. Minulý týden jsme v této sněmovně měli slyšení k dokumentu Monsanto a spousta věcí se změnila. Teď už víme, že Monsanto se e, nevyhne jakékoliv snaze, čemukoliv, jenom aby toto ponechali dále na trhu. Budou klidně předkládat i nějaké milné, pochybné studie, takže já nevím, jak Evropská komise ji může ještě nadále poslouchat. Je to nebezpečné, je to nebezpečné pro lidi, pro zvířata, má to negativní dopady na přírodu, na životní prostředí a mělo by to zmizet. zmizet pro mě, podle mě by to mělo zmizet už dnes, ale nechme tady alespoň dva, tři roky, aby se na to mohli naši občané připravit. Děkuji. Merci. Je ne... Děkuji. Nebudu opakovat eh, to, co již zaznělo. Ale slyšel jsem tu, že Evropský parlament by měl rozhodnout. Ne, Evropský parlament nic nerozhoduje. My jen eh, formujeme stanovisko k eh, extrémně důležité záležitosti, která leží na srdci 1,3 milionům občanů. A to je problém z hlediska evropské demokracie eh, u tak důležité otázky zdraví, tak, která je nesmírně důležitá také z hlediska souhry mezi evropskými institucemi a průmyslovými lobby. Čili je, to, co je v sázce, je e, evropská demokracie také. A myslím, že nastal čas, abychom se přestali třást před průmyslovými lobby. Všichni budou přivedeni e, k, k zodpovědnosti. Hrozí, že to bude jeden z největších zdravotních sanitárních skandálů v Evropě. Děkuji a slovo dostane komise. Julikar. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto možnost zaujmout postoj k návrhu této uh, námitky a také k některým silným uh, slovům, která tu dnes uh, ráno zazněla. Takže jenom abychom byli všichni jaksi na stejné uh, stránce červenci 2017 komise předložila členským státům návrh, a tady chci odkázat specificky eh, prováděcího aktu, eh, který provádí eh, legislativu, která tehdy byla schválena i touto sněmovnou, kdy se tedy tímto implementovacím aktem prodlu, by se prodlužuje glyfosát, povolení glyfosátu na eh, eh, další deset let. O tom jsme hovořili 5. října v této sněmovně. Tento návrh nebyl zaslan radě nebo parlamentu v různou dobu, ale řídilo se to korektním postupem, to znamená, uploadovalo se to do rejstříku komitologie a tak to bylo zpřístupněno eh, všem institucím. A vzhledem k tomu, že je to eh, složka, která se těší velkému veřejnému zájmu, tak máme konkrétní stránku, kde jsme uploadovali eh, ten návrh a všechny diskuze od samého začátku velmi, velmi transparentním způsobem. Tento návrh na obnovení povolení glyfosátů je založen na velmi jasném závěru eh, EFSA a tento závěr byl dosažen na základě ucelené vědeckého posouzení této látky na evropské úrovni a se při zohlednění striktních kritérií, schvalovacích kritérií, kritérií, která jsou stanovena v evropské legislativě o, o pesticidech. Komise dále zohlednila posouzení Evropské chemické agentury z hlediska klasifikace glyfosátu, aby se tím eh, eh, ošetřily některé obavy z hlediska potenciální karcinogennosti této látky. A ano, tento krok je v časově eh, odlišný, sahá do roku 2016, kdy Evropský parlament schválil usnesení o prodloužení schválení o sedm let. Od té doby tu máme toto další potvrzení EKA, že tato látka nemá být klasifikována jakožto karcinogenní. Ehm, a chci upozornit, že ten proces, eh, kterým se řídila toto obnovení, je celá v souladu s postupy a požadavky postup, poskytování údajů, vytváření údajů, eh, včetně eh, vytváření údajů ze strany žadatele, vědecké hodnocení, tak jak je to ve stávající evropské legislativě, kterou parlament a rada schválili. Slyšeli jsme tu hlasy, že údajně komise neposlouchá, ale já chci říci, že návrh na obnovení glyfosátu zohledňuje i další legitimní faktory, včetně vašeho usnesení z dubna 2016, kde voláte po obnovení na sedm let a iniciativu evropských občanů, která byla předložena komisi 6. října letošního roku. Proto komise navrhuje desetileté období místo maximálního standardního období 15 let. Aby tím byly tyto legitimní faktory zohledněny. V reakci na některá prohlášení v tomto návrhu chci silně podotknout, že na základě robustního vyhodnocení všech dostupných informací neexistuje žádné zdůvodnění pro to, abychom glyfosát klasifikovali jako karcinogen. To je jasný závěr eh, výboru eh, Chemické agentury pro posuzování rizik a také EFSA a bylo to podpořeno experty z členských států. A já chci podotknout, že diskuze o vědeckých faktech a vědeckých publikacích v tak krátkém eh, zasedání kontextu jako zde nemůže nahradit tak eh, dlouhý a zevrubný vědecký proces. A bylo již zmíněno a chci na to upozornit, že stanovisko těchto dvou evropských agentur, které jsou pod vaší kontrolou mimochodem, že glyfosát by neměl být klasifikován jako karcinogen, je sdílen mnoha dalšími regulačními orgány, jak uvnitř, tak vně Evropské unie. A tady hovoříme o, o orgány s velkou reputací jako z Kanady, Japonska e, a dalších států. A dokonce Světová zdravotnická organizace VHO jeden z jejich orgánů, který se zabývá těmito otázkami, společné zasedání FAO, VHO dospěl k eh, témuž závěru. Takže jeden z orgánů Světové zdravotnické organizace, který je odlišného názoru, ale to je ojedinělé. Takže otázka toho, jestli glyfosát vyvolává rakovinu, eh, by u, lidi, u lidí by měla být eh, považována za eh, uspokojivým způsobem zodpovězenou. Mezitím NG, nevládní organizace a další vznesly určitá obvanění, se snažili diskreditovat toto vědecké hodnocení v Evropské unie, zvláště toto hodnocení ze strany EKFSa. E Komise brala taková obvinění vážně, zvláště ty, která se eh, byla zopakována, ta, která byla zopakována i zde. A žádali jsme obě agentury, aby ehm, vyšetřili, aby reagovali na tato, tato obvinění. A tady chci opravdu eh, podotknout, že jsme eh, vzali naši zodpovědnost velmi vážně. Jak víte, tak byla publikována prohlášení evropskými agenturami a také německým institutem pro hodnocení rizik, kde jsem transparentně vysvětloval evropský proces hodnocení pesticidů, a zejména e, konkrétně glyfosátu. Takže kritika a obvinění byla ošetřena jasným, transparentním způsobem a vědecké závěry těchto evropských agentur, nezávislých evropských agentur, stojí tak, jak jsou. Takže závěrem komise má za to, že předložený návrh, návrh předložený členským státům vychází z eh, důvěryhodných eh, vědeckých eh, podkladů, byl přeskoumán experty členských států a agenturami. Není žádný důvod, proč spochybňovat toto posouzení glyfosátu. A ráda bych zopakovala, upozornila, že vzhledem k tomu, že jsme se řídili Eh, že tedy byly splněny eh, potřebné procesní podmínky, tak jednáme striktně na základě našich implementačních pravomocí při předkládání tohoto návrhu. Jsou to otázky týkající se transparentnosti a my, mám, my se domníváme, že stávající systém, tak jak byl nastaven spolulegislátorem, již tak poskytuje dostatek transparentnosti při publikaci, eh, kdy se publikuje velké množství informací ze strany EFSA. Nicméně, a řeknu to jasně, pokud jde o koncepci transparentnosti, tak dochází k určitému vývoji. Jasně, toho jsme byli svědky v agentuře pro léčiva. A eh, komise zváží tento aspekt v průběhu dalšího hodnocení, například eh, pokud jde o právní normy pro jídla nebo eh, potraviny nebo použití eh, prostředků na ochranu rostlin. Ano, již se chýlím k závěru, velmi rychle. Byla tu jedna konkrétní otázka, zda komise doporučuje 10 eh, let pod nějakou hrozbou, právní hrozbou nějakého soudního řízení. Nikoliv. Ne, doporučujeme to pouze z toho důvodu, který jsem sama uvedla a to či čistě na základě vědeckého eh, výstupu, vědeckých výstupů a zohlednění eh, ohledu tohoto parlamentu a iniciativy evropských občanů. Jenom proto navrhujeme těch deset let. Nebudu se vyjadřovat těm silným slovům, která útočí náš evropský regulační systém, Evropské agentury i komisy, mimo jiné, není žádný důvod, eh, proč by měl být člověk jakýmkoliv způsobem odrazován eh, prací těchto eh, agentur a institucí. Takže tento návrh není podpořen, ne, není vůbec žádná pochybnost o tom, že by byly překročeny pravomoci komise a musím říct, že návrh k usnesení v několika svých argumentech má potenciál podkopat důvěru v evropský systém a evropské vědecké agentury, které vš- obě posloužily velmi dobře v mnoha dalších oblastech. A chci poukázat například to on, na neonikotinoidy, kde tyto principy nám posloužily velice dobře. Děkuji vám, paní předsedkyně. Uh, uh, uh, Nyní zde máme tři návrhy usnesení. Jedná se o námitky ke geneticky modifikovaným organismům. Kvůli nedostatku času budu muset zavést omezení na jednu minutu. Technická připomínka? Promiňte, že vás přerušuji, paní předsedkyně, ale to hlasování se prostě pře- naplánovalo na určitý čas. My všichni máme pak nějaké závazky a musí, hlasovací čas se musí dodržet, jinak to nejde. So, um, the problem is the... Problém je, že o těchto námitkách se musí hlasovat. Takže pokud budou všichni hlasovat, eh, souhlasit s tím, že se bude hlasovat bez debaty o těchto námitkách, můžeme to udělat. Ale musíme se vás na to zeptat. Je pravda, že o, tom, o těch tématech už jsme hovořili mnohokrát, že známe všechny argumenty, takže kdo by byl proto, abychom hlasovali eh, o námitkách k genetickým, eh, geneticky modifikovaným organismům. Eh, kdo je proto, že nebudeme mít rozpravu k tomu? Kdo je proti? Zdrželi se? Dobrá, takže jsme se na tom shodli. Můžeme tedy hlasovat. Eh, děkuji za tento návrh, paní Grostet, a děkuji také kolegům za podporu. We don't need a debate. Okay, so everyone has its uh, voting card. Každý má své hlasovací karty. Jste připraveni hlasovat? Dobrá, takže první hlasování je o námitce týkající se glyfosátu. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. And the vote is Končím hlasování. Přijato. We vote on uh, the objection for the... Hlasujeme o námitce. objection. Hlasujeme o námitce týkající se geneticky modifikované soji a tak dále. Kdo je pro tuto námitku? Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Přijato. We vote next. Dále hlasujeme Prosím eh, o klid. Hlasujeme o námitce týkající se produktů eh, z geneticky modifikované eh, kukuřice. Zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování. Přijato. Another objection. Další námitka týkající se produktů z geneticky modifikované kukuřice 107. Zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování. It is adopted. Přijato. Nyní se dostáváme k hlasování o zprávě o ochraně pracovníků v souvislosti um, s vystavením karcinogenům a mutagenům v práci. Eh, první pozměňovací návrh pro proti zamítnuto. Eh, dva pro proti strželi se zamítnuto. Návrh tři pro proti strželi se zamítnuto. čtyři pro proti strželi se zamítnuto. pět pro proti strželi se zamítnuto. šest pro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 celém návrhu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. paní Melin. Chci jenom poděkovat všem, kteří hlasovali pozitivně v této otázce. Jenom samozřejmě naš výbor k, ta, u takovéhoto tématu e, nemůže než e, říci, že e, samozřejmě jsou to karcinogeny, které zodpovídají za v podstatě katastrofu, která se rozvíjí v mnoha, mnoha zemích, podobně jako glyfosát, který je zatím pouze podezřelý z toho, že by mohl být karcinogen. Uh, on a draft opinion. A další hlasování o návrhu stanoviska o výzvách v evropském včelařství. Spravodajkou je paní Dornano. Máte slovo. Je Ano, já bych chtěla oficiálně vznést žádost k pozměňovacím návrhům 28, 92 a další k tomu eh, dokumentu týkající se včelařství. Aby eh, tento návrh byl přijat, potřebujete podporu eh, čtvrtiny, to znamená 14. Kdo podporuje návrh paní Dornano? Nebo možná můžeme hlasovat elektronicky. Kdo podporuje návrh paní Dornano? So. The vote is uh, closed. Končíme hlasování. Zamítnuto. Ne, promiňte, je to schváleno, protože hla, eh, prohlasovalo 18 členů. První pozměňovací návrh je jednička, kde pro, proti, strželi se, přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 9. Pro? Proti? Alde nezvedli ruku, takže ještě jednou. Návrh 9. Ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat. It is closed. Končím hlasování. Přijato. Tak tohle bylo uh, hodně matoucí.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 proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, přijato 24. Návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato 25 pro, proti, zdrželi se, přijato 26 pro, proti, zdrželi se, Ještě jednou, prosím. 26. Kdo, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 36. Pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke 28. Je zde žádost o elektronické hlasování, takže elektronicky 28. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 37 pro, proti,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 Zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 46, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52. 52. Nebo chcete zkontrolovat 47? Dobře, zkontrolujeme 47. Zahajuje hlasování o 47. Děkuji, končím hlasování. Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nebo to zkontrolujeme? Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Nebyla jasná většina. Končím hlasování. Přijato. 70 pro. Proti. strželi se. Přijato. 71 pro. Proti. strželi se. Přijato. 72 pro. Proti. strželi se. Přijato. 73 pro. Proti. strželi se. Zamítnuto. Zkontrolujeme to takže kontrolujeme 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, eh, omlouvám se, to padá, takže 77, ne, 75, 75 pro, proti, Zdrželi se? Zkontrolujeme 75. Končím hlasování. Přijato. 77. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se, přijato 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se, přijato Os... 91. Dostáváme se k 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 92. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93 pro. Kdo je pro 93? Proti? Zdrželi se. Přijato. 94 pro proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97, 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. EPP jsem neviděla. A to je důležité. Takže 99, kdo je pro? proti, stržili se, zkontrolujme to. Nemohu to rozhodnout. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. 100. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 110 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 111 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, konečné hlasování. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tímto skončilo hlasování, to je dobrá zpráva, mnohokrát děkuji za spolupráci. Okay. I would invite those interested. Dobrá, takže teď bych pozvala ty, kdo se zúčastní dalšího bodu, aby se posadili. Zahájíme rozpravu a další bod je výměna názorů s komisí o novějším vývoji v oblasti systému Corsia organizace ICAO. we uh, have uh, invited from the z komise jsme pozvali nebo respektive pozvali jsme komisi, aby s námi prohovořila toto téma. Máme tady pana Petra Vise, což je poradce generálního ředitele GŽ MOVE. Takže máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za možnost seznámit členy tohoto výboru s postupem práce v rámci ICAO na systému kompenzace a snižování uhlíku v oblasti mezinárodního letectví známe pod zkratkou Corsia. Pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych také rád stručně schrnul výsledky konference ICAO, která prospekt proběhla minulý týden v Mexico City na téma udržitelná paliva v oblasti letectví. Corsia bude prováděna prostřednictvím standardů a doporučené praxe ICAO, takzvaná SARPS, jak se to označuje. A vývoj systému Corsia i nadále probíhá a bude dokončen až v červnu 2018 s tím, že ty Eh, související normy a postupy SARPS a podkladové informace se začnou uplatňovat až v roce 2019. Státy mají stále možnost se dobrovolně zapojit do Korsia až do června 2020 a následně každý rok opakovaně do té doby, než začne ta povinná fáze a to bude v roce 2027. Od konce září loňského roku 72 států neboli 87,7 zemí, už které se podílejí na mezinárodní letecké aktivity, oznámili, že se chtějí do systému Corsia zapojit od samého začátku, což je lepší pokrytí, než pokud by bylo odsouhlaseno postupné závazné provádění, jak se původně předpokládal. Evropský parlament podporuje prodloužení eh, takzvaného toho systému stopping the clock, že se zastaví čas v tom smyslu, že eh, se bude nadále požadovat vyloučení zemí ze třetích zemí ze systému EU ETS. A to následně usnadní průběh diskusí o systému Corsia v rámci ICAO. Evropa už velmi dlouho volala po celosvětovém tržním mechanismu déle než jiné oblasti a Evropa se velmi usilovně zasazovala o zachování environmentální integrity systému Corsia. Corsia představuje nejlepší příležitost, jak mít globální tržní mechanismus, který bude doprovázet jiné systémy s cílem snižovat a redukovat emise v oblasti civilního letectví. Eh, jako sektor, který despadá do národně stanovených příspěvků plnění pařížské dohody, je velmi důležité, abychom přispěli k plnění teplotních cílů v rozmezí 1,5 až 2 stupně Celsia pařížské dohody a také ke splnění eh, takzvaných čistých nulových emisí v druhé polovině tohoto století oblast mezinárodního civilního letectví ví, co se očekává. Na schůzi 11. až 15. září 2017 řídící výbor výboru ICAO pro letectví a environmentální ochranu KF e odsouhlasil návrh balíčku Corsia, který byl doporučen k přijetí radou ICAO. Tento balíček obsahuje návrh norem SARPS, podkladových informací a dokumentace a také environmentální technický manuál KEP je poradní orgán Rady ICAO. Já jsem zástupce EU v KEPu a třeba, že Evropská unie je pozorovatelem, nikoli plným členem, neváháme se aktivně do rozprav KEPu zapojit. Dle eh, názoru evropských států balíček Corsia představuje uspokojivý balíček. Zejména se věnuje pozornost evropským jednáním o integritě kritérií emisních jednotek a kritérií udržitelnosti pro udržitelná alternativní paliva. S tím, že chceme zajistit snižování emisí skleníkových plynů podle tří pilířů udržitelnosti, to je pilíř ekologický, sociální a ekonomický. Předtím, než bude dále jednat Rada ICAO, eh, přispějí k tomuto jednání další dva orgány, jednak poradenská skupina pro Korsiu a jednak komise pro leteckou navigaci organizace ICAO. Rada ICAO bude mít další eh, schůzi nebo další jednání v rozmezí 30. října až 17. listopadu 2017 a očekává se, že bude přijato rozhodnutí o balíčku Corsia, který bude následně zaslán státům k komentářům. Konečné přijetí se předpokládá v červnu 2018, tak aby příslušné normy SARPS a podkladové informace začaly platit nebo vstoupily v platnost na začátku roku 2019. Během roku 2018 budou muset provozovatelé leteckých linek předložit plány, jak e, budou sledovat používání paliva e, národními orgány a to předloží ke schválení. Pro léta 2019 až 2020 všechny státy účastníci Mezinárodní civilního letectví budou muset zajistit, že leteč, provozovatele eh, aerolinek budou monitorovat a podávat zprávy o emisích z mezinárodního letectví. To je velmi těsná lhůta a bude vyžadovat veliké úsilí příslušných států i jednotlivých provozovatelů linek. Zejména také pokud jde o rozvojové země, které nemají k dispozici dostatečné know-how a kapacity. Toto říkám proto, abych zdůraznil, jaké úsilí budou muset vyvinout země, které se zatím nechtěly dobrovolně zapojit do tohoto systému. Rovněž chci zmínit, že se příští týden setkají v Brazílii o techničtí odborníci, příští týden, kteří budou dále projednávat technické detaily, které nebudou sice součástí balíčku Corsia, ale které budou nezbytné pro zajištění praktického provádění balíčku Corsia. Bude se to zaměřovat na registrační funkce, zjednodušení monitorovacích a informačních nástrojů pro menší emitenty a také pokud jde o udržitelná paliva. Čili nyní bude spíše se klást důraz na provádění než na koncepci toho nástroje jako takového, protože ten nástroj už je v zásadě navržen. Rovněž se předpokládá, že Corsia se s postupem času bude dále vyvíjet s ohledem na uh, názory a vstupy regulativních orgánů a další fáze začne v roce 2022. A konečně, paní předsedkyně, bych chtěl zmínit, že minulý týden proběhla druhá konference ICAO o alternativních palivech v letectví v Mexico City a na této konferenci byla přijata následující deklarace. Cituji. Konference konstatuje, že udržitelnost alternativních paliv v letectví je naprosto zásadní E, příspěvek ke snížení emisí CO2 v oblasti mezinárodního civilního letectví. E, tím bude zajiš, to bude zajištěno uplatněním kritérií udržitelnosti pro paliva udržitelné letectví, pokud jde o ICAO. Konference nijak e, nepotvrdila nějaké konkrétní kvantitativní cíle, ale je zřejmé, že je potřeba udělat ještě velký kus práce a že Udržitelná letecká paliva mají veliký potenciál pro snížení emisí z mezinárodního letectví. Úspěchy v posledních měsících eh, kladou udržitelnost paliv do popředí veškerých kroků. Děkuji za pozornost, paní předsedkyně. Já i můj tým jsme vám dále k dispozici, abychom odpověděli na případné otázky váš či vašich členů. Děkuji vám. A slovo dostává paní Gerling. Děkuji za tuto aktualizaci. Jen pár otázek. Myslím, že můžeme samozřejmě jen potvrdit význam Korsia pro Evropský parlament, ale myslím, že to všichni chápou, takže o tom nebudu příliš hovořit, ale pár otázek. Omlouvám se, možná bych měla znát odpověď. Ale byli jsme angažováni v trialogu, takže možná nejsme úplně tak eh, aktuálně informováni. Takže otázka doporučení ze strany eh, Cape Radě, zda tato doporučení jsou dostupná veřejně a pokud ne, tak kdy se tak stane? Máme hodně výhrad ohledně transparentnosti ve vztahu ke Cape. A vím, že než se to bude probírat, tak to bude na jejich webových stránkách, ale je to k dispozici již nyní? možná byste nám mohli dát také nějaký názor, jakožto zástupce Evropské unie ke Cape se snažíme, snažíte zajistit, aby byla udržena environmentální integrita. Takže možná byste nás mohla informovat také o tom, nevím tedy, jak to vyjádříte, ale jak daleko jsou tato doporučení od té ideální environmentální integrity, protože jste naznačila, že nás čeká ještě odvést eh, určité množství práce. Takže jde mi o tu rovnováhu ohledně toho, kolik práce ještě zbývá. A ještě jedna specifická záležitost, možná jsem to nepochopila z vašeho projevu. V roce 2019-20 začíná MRV. Myslím, že vy jste řekla, že je to problém pro všechny letecké společnosti, i ty, které zatím nemají optin eh, té, do té pilotní fáze. Takže letecké společnosti, které zatím nejsou, eh, nemají optin eh, do té pilotní fáze, ale jsou členy ICAO, mají přijmout postupy MRV v průběhu té pilotní fáze, ať už byly přijaty nebo ne? Pan Líze. Děkuji paní předsedkyně a děkuji komisi za informace. A já bych chtěl paní Valian a Julie Gerling pogratulovat, protože včera se nám podařilo dosáhnout dohody Nejsem stoprocentně spokojený, ale myslím, že to bylo rozumné dosáhnout kompromisu v této věci. Bude to tak, že eh, do roku 2020-2023 eh, budeme mít eh, v rámci ETS jenom evropské lety, ale pokud nedojde ke změně legislativy, potom bude eh, plný rozsah. Já myslím, že se nám, eh, že nám jde o to eh, tlačit a zároveň vyslat jasný signál směrem k ICAO. Je třeba poukázat na to, že není možné zde měnit rozsah negativním způsobem, který by měl negativní dopad na evropské lety. Já bych chtěl říci jednu věc směrem ke komisi a také s ohledem na vyjednávání. Jde nám velice um, o kvalitu offsetu. Uh, zrušili jsme uh, v Evropě offsety prostřednictvím našich závěrů uh, k ETS a musíme dávat pozor na to, aby v rámci ICAO nedošlo ke stejným problémům, které jsme už v Evropě měli kvůli špatným offsetům, kvůli špatným kompenzacím. A seriózní zástupci eh, leteckých společností v Evropě samozřejmě eh, říkají, že nechtějí eh, sázet stromy, protože to je hodně sporné, ale od generální tajemnice ICAO jsme na konferenci viděli video, kde přesně sázení stromu bylo jako nejlepší příklad kompenzací. A mě by zajímalo, jaký postoj zde má komise a zda, eh, jak vnímáte tyto sporné kompenzace. A na závěr, co na mě udělalo velký dojem, a to je pozitivní, myslím, že je zde určitá naděje u tohoto dilematu. Všichni chceme, aby se to vyřešilo, ale když to bude pokračovat tak, jak to teď pokračuje, letectví bude v budoucnosti největším problémem pro ochranu klimatu, takže je potřeba nalézt řešení. Na klimatické konferenci, myslím, došlo k něčemu přesvědčivému. Zástupci ICAO tam ukázali, že mají do budoucna vizi, jak bude možné létat ehm, neutrálně z hlediska životního prostředí. K tomu patří fotovoltaika, k tomu patří samozřejmě určitá technologie, která bude využívat obnovitelných zdrojů, ale patří k tomu také eh, trvalé udržitelná biopaliva. A budeme o tom hovořit eh, také v rámci zprávy ECHOUT. A já si myslím, že je nesmírně důležité, aby v rámci letest, letectví eh, část biopaliv ehm, byla k dispozici. Není možné, abychom eh, všechny biopaliva využívali jenom na silnicích. Je třeba udělat také eh, něco v tomto směru v oblasti eh, letectví. Já myslím, že ten návrh Barta Ekouta se stínovými zpravodaji je dobrý. A Nicméně musíme se zamyslet nad tím, jak e, budeme řešit situace ve chvíli, kdy návrh komise v této oblasti není dostatečně ambiciozní. Děkuji paní Meissner. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také komisi za zprávu. Já jsem přesvědčena o tom, že ICAO prostřednictvím Korzie může mít úspěch. Je to nesmírně důležité pro to, aby byly naplněny cíle z pařížské konference a také z dalších konferencí. Je nutné, aby celý svět spolupracoval, aby bylo zapoleno 70 zemí, které představují 90 emisí v tomto sektoru. Už zapojeny jsou a to je obrovský úspěch. Já si myslím, že je důležité mít nejenom alternativní zdroje pro letecké společnosti, ale také lehčí materiály. Hodně se hovoří o tom, zda je možné, aby letadla byla lehčí, tak, aby potřebovala méně energie. Existují různé eh, varianty, ehm, různé možnosti, aby v tomto směru došlo ke zlepšení. Já zde mám konkrétní otázku na komisi a to. Eh, vy jste hovořili o alternativních palivech. A mě by zajímalo, eh, jak zde, eh, jakou roli zde hraje e-mobilita na eh, letištích a také by mě zajímala další věc, a, a jak by mělo vypadat palivo budoucnosti pro letadla. Jsou zde některé konkrétní přístupy, mě by to zkrátka zajímalo. Thank you very much, Madame Dali. Děkuji. Promiň. A děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme také o informacích o Petra Líze a o vyjednávání. Je dobré, že instituce vysílají jasný signál směrem k ICAO, ale samozřejmě je jasné, že potřebujeme, aby všechna odvětví jednala. A to Petr znovu a znovu opakoval v tomto výboře, především pokud hovoříme o pařížské dohodě. Všichni trváme na tom, že pařížská dohoda se vyžaduje kroky ze všech odvětví a všechny strany musí se snažit o snížení emisí CO2. Mezinárodní letectví není výjimkou. To jasně zdůraznil tento parlament a zdůraznila to také ICAO. Nyní je čas na to, aby ICAO ukázala, že je proaktivní, že je schopná učinit efektivní opatření na ochranu klimatu, která mohou být uh, realizována eh, v průmyslu a že skutečně může přispět. A teď moje otázka na komisi. Je skutečně dobré, že zde slyšíme o opatřeních, eh, která chce ICAO uskutečnit, ale jak můžeme zajistit, aby to, co dostaneme od ICAO, aby to bylo skutečně udržitelné, aby to vedlo ke snížení dopadu na životní prostředí a aby to přispělo ke globálnímu boji proti klimatickým změnám. A jakékoliv kompenzice musí být důvěryhodné, realistické a musí mít skutečný dopad. Mě by zajímalo, co nám k tomu komise řekne. A další věc, na kterou bych se chtěla komise zeptat, je, co ICAO dělá s ohledem na biopaliva. ICAO má cíl 2% biopaliv do roku 2025 a mě by zajímalo, co si o tom komise myslí. Děkuji. Takže to byli všichni z řečníků. Nevím, jestli ještě někdo další se hlásí o slovo. Pokud ne, tak předávám slovo zpět komisi na závěrečné připomínky. A děkuji všem za otázky, já se pokusím na ně na všechny odpovědět. K tomu, co říkala Judy Garling, zda nebo co, co, zda ty dokumenty, eh, ta doporučení eh, radě jsou veřejná, eh, odpověď je nejsou veřejná. Cape, jak paní Gerling ví, a stejně tak jako ostatní, je poradní orgán, poskytuje odborné rady parlamentu a jejich dokumenty nejsou veřejně dostupné. A nicméně CAPE se skládá ze zástupců státu, ale také ze zástupců zainteresovaných stran, jako jsou nevládní organizace a zástupci průmyslu. Takže je zde skutečná rozmanitost mezi účastníky. A kdy budou materiály dostupné? Většinou je to až poté, kdy je to schváleno, což by byl červnen 2018. A to je velice pozdě pro státy a provozovatele, a proto aby se připravili na nové povinnosti. Já myslím, že v tomto případě ICAO se snaží o prosazení výjimky, tak aby informace byly dostupné dříve, ale nemohu v tuto chvíli říci, kdy ty dokumenty budou zveřejněny. Pokud jde o environmentální integritu, ptala se na to paní Gerling, také pan Líze i paní Meissner. Paní Dali se toho také dotkla. Jedna z věcí, pokud jde o kompenzace nebo offsetting, je, že cílem kompenzací je, že nedojde ke snižování emisí v samotném letectví, ale že eh, k tomu dochází prostřednictvím projektů eh, v jiných odvětvích. Důležité je, aby zde byla jasná kritéria pro kompenzace pro offsety a aby tato kritéria byla jasně sepsána. Tato kritéria musí zohledňovat dopady na životní prostředí a zároveň musí mít, musí zde být jasná metodologie na výpočet toho, jakou kompenzací se um, sníží jaké emise. A ta metodologie je naprosto zásadní. Je třeba vypočítat um, k jakému snížení emisí dojde prostřednictvím jakých projektů. Taková kritéria um, mohou zahrnovat například adicionalitu. Projekt uh, nepřináší nic nového ve chvíli, pokud by byl projeven, uh, proveden i bez um, pobídek v rámci offsetu. Eh, dalším kritériem je vysledovatelnost. Je třeba, eh, aby zde existovala vysledovatelnost, aby existoval systém vysledovatelnosti, ehm, aby nedocházelo ke dvojímu započítávání některých projektů. Eh, jedná se o projekty, které ehm, mají pozitivní vliv na životní prostředí. K tomu, co říkala paní Meissnerová, eh, pokud je o biopaliva, jak jsou relevantní? Pokud nějaká letecká společnost používá měsici udržitelného paliva a běžného paliva, a eh, jejich emise se v důsledku toho snižují. A existují výpočty, eh, k jakému snížení emisí zde dochází. To je pobídka pro letecké společnosti v tom, aby používali více biopaliv ve svých směsích. Takové palivo ale musí být trvalé, udržitelné a proto zde máme kritéria trvalé udržitelnosti. To je další aspekt environmentální integrity, o které hovořila e, Julie Girling. Kritéria environmentální integrity eh, zahrnují například minimální snižování emisí CO2 eh, z alternativních paliv. Eh, například kritéria dále zahrnují sociální ehm, a, a, a další kritéria, například pokud je o vodu. Nejedná se pouze o aspekty emisí CO2. A ještě k otázce pana Petr Líze. Jaké typy projektů byly schváleny? A nejde nám o to, abychom měli pozitivní nebo negativní seznamy projektů, které projekty jsou nebo nejsou přijatelné. Jde nám spíše o to, aby projekty splňovaly kritéria a budou pouze programy, které eh, budou ehm, splňovat kritéria, budou přípustné. A budou existovat nezávislí hodnotitelé projektů a programů. A stejně tak eh, budou eh, nezávislí eh, udělovatelé povolení pro používání biopaliv. A v tuto chvíli projednávají v parlamentu vyjednávání, ale nám jde především o to, aby byla používána biopaliva, která jsou trvale udržitelná, aby byla používána v mezinárodním letectví, to znamená v letectví a, mimo závazků států v rámci pařížské dohody. A e, na závěr bych chtěla reagovat na to, co říkala paní Eh, dali. Můžeme si být jisti tím, že ICAO sníží své emise. ICAO ví, že ehm, v budoucnosti se očekává nárůst emisí eh, v letectví a tak ICAO ví, že eh, čelí velké výzvě. A Existují opatření, nebo ICAO navrhuje opatření, jejichž cílem je snížit nakonec emise eh, z letectví. Eh, Spocívá to na eh, některých pilířích, zlepšení kontroly letového provozu, dále alternativní paliva a třetí pilíř je standard CO2. A to znamená technologie používané eh, v letadlech na snižování emisí CO2. A tyto tři pilíře eh, jsou eh, považovány za cestu, jak je možné snížit emise CO2 v budoucnosti. Nejde pouze ale o snižování emisí jako takových. Jsou zde také možnosti kompenzace. Kompenzace ehm, budou fungovat eh, při, eh, v období předtím, než budou efektivnější letadla eh, nebo lepší biopaliva. ICAO ještě neschválila žádná čísla na používání alternativních paliv. A v Mexiku minulý týden proběhly diskuze na toto téma a bylo rozhodnuto, že má dojít k výraznému nárůstu používání těchto paliv a že tato paliva mají být udržitelná, ale nebylo dosaženo žádné dohody, pokud jde o konkrétní kvantitativní cíl do roku 2025. Já doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaše otázky. Další bod na pořadu jednání je 15, což je e, zpráva z vlastní iniciativy o evropském e, systému vlastních zdrojů Evropské unie. Zpravodajem Ivo Belety, už nyní dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že většina kolegů dostala tento návrh stanoviska a přečetla si to. to, pane Eichaut, bude to zajímavé. Ale chci zmínit, že vzhledem k nedostatku prostoru, který máme, jsem připravil také neformální zprávu, jakési memo, které jsme zaslali včera. Máme důležitý bod, který teď chceme probrat, takže pokud chcete hovořit, tak eh, prosím, abyste tak učinili venku. Kolegové pravděpodobně neslyší. Pokud se potřebujete bavit, tak prosím, abyste tak učinili mimo sál. Pane Velet, prosím. Děkuji, Pavle. Takže chci jen zmínit, že to neformální memo, které jsme připravili, dává více podrobností k tomu, co je v tom stanovisku, které bylo včera rozesláno všem poslancům tohoto výboru. Všichni dobře víme, že budou zapotřebí dodatečné investice k implementaci priorit Unie, ochrana hranic, boj s terorismem, obrana a spolupráce v těchto oblastech, ale zejména také nízko uhlíková a energeticky úsporná ekonomika a splnění uhlíkových cílů samozřejmě. Abychom měli, aby to bylo proveditelné, implementace těchto priorit tak potřebujeme reformovat evropský rozpočet. A taková operace, mohu-li tomu tak říkat, musí vycházet ze solidních argumentů, platných argumentů, musí být na, založeno na solidním základu. A my navrhujeme, aby to vycházelo z hmatatelných eh, projektů pro občany, a aby to stálo na jasné přidané evropské hodnotě. To je ta hlavní červená linie. Čili hlavním principem je evropská přidaná hodnota. Tam, kde národní úroveň sama o sobě nestačí. A nemůžeme začínat úplně od začátku. Chci odkázat na ten dokument, eh, který byl publikován před eh, prázdninami. To byl ten podkladový dokument, úvahový dokument. Olbricht a pan Tomáš a pak zpráva Monty. To je obsažná zpráva s mnoha návrhy, která nám posloužila jako inspirace. Takže Montyho zpráva, to je zpráva na vysoké úrovni k vlastním zdrojům. A pokud jde o životní prostředí, udržitelnou energii, tak mnoho projektů s evropskou přidanou hodnotou bylo možno uvést. Uvedu přeshraniční energetickou infrastrukturu, ukládání energie, propojení sítí, nízkoemisní mobilita a tak dále. Všechny tyto projekty jsou již kolegům známé v tomto výboru samozřejmě, takže opakuji, je to o evropské přidané hodnotě. Vypíchnu několik návrhů, které ve stanovisku jsou. Potenciální nové vlastní zdroje environmentální a klimatické politiky, samozřejmě na ty jsme se zaměřili. První je ETS, které teď probíhá reformou. Reforma ETS v souladu s stávajícím přístupem podíl z té fáze 4 20, od roku 2021, Dál by mě mohl být vyčleněn na společné evropské projekty. Celkový příjem z ETS, z povolenek ETS před dvěma lety byl 3,6 miliard, skoro 4 miliardy eur. To je dost peněz. A v rámci reformovaného právního rámce fáze 4.21 dál očekáváme, že tyto příjmy by mohly vzrůst. A to skýtá možnost vyčlenění dalších prostředků, které teď jdou národním státům, aby byly vyčleněny na společné evropské projekty, které mají jasnou evropskou přidanou hodnotu, čili ty projekty, které by nebyly možné na základě úsilí samostatných členských států. To je potenciální další dodatečný zdroj příjmu vlastních zdrojů. Dále oblast dopravy, ta rovněž souvisí s rozsahem působnosti, s působností našeho výboru. Chci odkázat na návrh Evropské komise. Před eh, letní pauzou, bylo to ještě v květnu, návrh harmonizovat ty stávající systémy mítného na základě vzdálenosti času a emisí. A příjmy z těchto systému mítného by rovněž mohly být plně, ale to neočekávám, že by se stalo alespoň částečně vyčleněny na evropské projekty. Uvedu eh, dva příklady. Vnitrozemské, eh, vnitrozemská lodní doprava, na vysokorychlostní vlaky. a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Třetí potenciální zdroj příjmu a no, nových zdrojů, a já v tom stanovisku uvádím více, ale teď, mám, teď je omezený čas, takže zůstanu u toho, tohoto. A to je eh, tedy eh, jaksi eh, ocenění uhlíku, ale nikoli v ETS, to je samostatné kdyby se zohlednil například uhlíkový obsah eh, spotřebitelského zboží na vnitřním trhu. Evropská komise před pár lety se rozhodla zavést podobný systém, který však selhal. A proto teď navrhujeme alternativní systém. Není to něco, co bychom si vymysleli, je to v Montyho zprávě. Zase to být rozumné, inteligentní. A my jsme to sem převedli do tohoto stanovisko. Mohlo by to vycházet ze stejného principu jako stávající VAT. DPH tedy, ale s tím, že ten obsah úlíku eh, by byl tím základem a mělo by to tu výhodu, že by to zahrnovalo jak dovezené, tak eh, místně vyrobené výrobky. Takže i toto stojí za zvážení. A v delším horizontu 5-10 let, ne hned samozřejmě, by takovýto systém mohl být pak doplněn, takže by se vlastně snížil eh, ten podíl stávajícího zdroje z DPH. A konečně nový potenciál, potenciální zdroj pokuty na základě neplnění evropských členských států, neplnění evropské legislativy. Tyto pokuty již jsou nyní v evropském rozpočtu, ale daly by se využívat lépe tím, že bychom měli alternativní eh, metody účetní. Takže to by se dalo rozvést ještě do dalších podrobností v otázkách a odpovědích či později. A poslední poznámka, kolegové. Navrhujeme, abychom nešli tou cestou elektri- elektřiny a nějaké eh, dávky na eh, pa- palivo eh, motorové. Dohodli jsme se, že bychom nešli touto cestou Eh, to bylo navrženo dříve komisí, ale bylo to jasně zamítnuto členskými státy, potřebovalo by to jednomyslnost v radě a nikam to nevede. Nikam to nevedlo ani v minulosti. A myslím si, že to nikam nepovede ani v budoucnu. Takže tyto návrhy, ne, že, ne tedy jako veto, ale myslím, že aspoň jako úvaha, tak tuto cestu nedoporučujeme. Děkuji vám předem za doporučení návrhy. Uh, Děkuji a nyní stínový zpravodajové za jednotlivé politické skupiny a jako první paní Dali za SND. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Beletovi jako zpravodaji k tomuto stanovisku. Já tady nahrazuji kolegu Nikose Andrulakise, který je stínový zpravodaj ze sociální demokraty k tomuto stanovisku a tím toho omlouvám, protože se dnes nemohl zúčastnit naší debaty. Budu tedy hovořit jeho jménem, co by stínového zpravodaje. My všichni víme, že tato rozprava o systému vlastních zdrojů je velice důležitá, zejména s ohledem na e, nadcházející diskusy o víceletém finančním rámci a také pokud jde o britský příspěvek do evropského rozpočtu po Brexitu. My děkujeme Ivovi za jeho stanovisko, myslíme si, že to je velice dobrý základ pro diskusy, souhlasíme s celou řadou jeho návrhů a samozřejmě ale bychom chtěli také ještě prodiskutovat některé body, které potřebujeme blíže osvětlit a e, vyjasnit. Ano, je pravda, že potřebujeme významné dodatečné investice pro to, abychom mohli splnit naše závazky v rámci pařížské dohody, takže proto kolega Andrulakis by se asi těžko vzdával myšlenky té dávky na motorová paliva a také pokud jde o ty e, mechanismy vztahující se na oceňování uhlíku, zboží přicházející na hranice EU a e, porovnání tedy uhlíku ve srovnání s evropskými výrobky. My budeme tedy předkládat některé pozměňovací návrhy v tomto duchu. Jinak děkujeme a těšíme se na další práci s vámi a stínovými zpravodaji. Děkuji, Miriam. Za EKR nebyl jmenován žádný stínový zpravodaj, takže Alde paní Jatenaky. Jatenmaky. Děkuji, pane předsedo. Já vítám diskusi o hledání nejlepších eh, možností, jak najít další zdroje pro Evropskou unii, ale myslíme si, že asi i nadále zůstane hlavním eh, zdrojem ty příjmy na základě DPH. Souhlasíme s panem zpravodajem, že eh, ty dávky v oblasti elektřiny a motorových paliv by asi se setkali s velkou opozicí. Dále pan zpravodaj vyzývá k analýze společně odsouhlasených národních mítních systémů, ale já to považuji za problematické v těch členských státech, kde jsou vzdálenosti velké a zejména kde lidé žijí v odlehlých oblastech, kde není k dispozici žádná veřejná doprava či železnice. Obecně mám pochyby, že by takový podobný systém se setkal se širokou podporou v členských státech, takže všechny návrhy navázané na ekologické oblasti eh, také budou narážet na to, že nebude docházet k rovnoměrnému rozložení. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Prosím, vypněte si mikrofon, paní kolegyně. Ne, tak možná později. Dobře, a dále má slovo paní Kateřina Konečná, prosím. Eh, děkuji, pane místo předsedo. Eh, vážené kolegyně, kolegové, já velmi krátce děkuji Ivo Belatovi za eh, ten text, který připravil. Byť já mám vždy u té budoucnosti ještě tu otázku zpět. To znamená, že bychom možná i v té budoucnosti se měli poučit, jak jsme schopni využívat ty současné zdroje, zda je opravdu využíváme efektivně a myslím si, že v tom současném využívání najdeme ještě řadu problematických otázek, které bychom do budoucna neměli opakovat a na které bychom měli zdůrazňovat, protože ve chvíli, kdy si některé členské státy prostě budou nadále chránit svůj trh, přestože by tak činit neměly a například eh, daleko více, než je dneska možné využívat elektřinu z uhlí a my s tím nejsme schopni nic dělat, tak se ptám, jak chceme ty kroky do budoucna eh, multiplikovat ve chvíli, kdy prostě už dnes víme, že se nedodržují schválené rámce. Eh, nicméně z toho, co vyplývá, my určitě nemáme problém z toho, aby jsme ty projekty daleko více skonkretizovali, použili to na, na evropské projekty, uh, E, z druhé strany jsem také moc ráda, že je jasně konstatováno, že e, si nemůžeme myslet, že e, ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, nebo tento parlament se rozhodl, že budeme využívat systém ETS a další systémy, takže je možné na to jakýmkoliv způsobem nastavit Eh, nějaké další daňové zatížení, protože prostě jsme si vybrali jednu cestu a jestli máme pocit, že není správná, tak s ní odejdeme a zvolme jinou, ale nemůžeme je eh, neustále kombinovat nebo respektive navrhovat jejich kombinace, tak jak se to v některých eh, politikách děje. A já si myslím, že v tomto zpravodaje můžeme, můžeme podpořit. Uh, Eh, to, čeho jediného se v, tom, eh, v té zprávě z vlastní iniciativy trošku bojím, je, že bych si ráda vydiskutovala eh, že státy, které již dneska příjmy z povolenek využívají zcela na takzvaně zelené projekty, nebudou kráceny ve chvíli, kdy dojde k nastavení toho, co pan zpravodaj předpokládá, protože já si myslím, že máme i státy, které se drží politik Evropské unie a byla by asi škoda, aby byly vlastně trestáni za to, že již dnes něco dělají a, e, ne, a protože si myslíme, že se to tak neděje ve všech členských státech, tak bychom jim vlastně vzali část toho, čím mají pozitivní zkušenosti, co je pozitivní nejenom pro životní prostředí, ale i pro občany těch států a co se osvědčilo. Takže v tomto kontextu my budeme navrhovat některé upřesňující pozměňující návrhy, ale jinak děkuji moc za to předložení a myslím si, že je velmi důležité, že jsme si tuhle zprávu eh, vzali, protože bychom to asi neměli nechat pouze v rukou eh, rozpočtového výboru, kterému sice věřím, ale jsem přesvědčená o tom, že v tomhle máme jako výbor ENVY co říct. Děkuju. thank you, Kateřina. I don't see, I'm afraid, Mr. Eichhout. Mr. Eichhout. Děkuji, nevidím pana Eckhouta. Odcházel, viděli jsme ho odcházet, takže není za EFTD. Pan Viličiny, zde také není, za ENF. Zástupce zde také není. Takže ušetříme čas a nyní má slovo komise. Paní Montaño. Komise. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost eh, připojit několik eh, bodů k tomuto eh, tématu, se kterým jsme se seznámili. Jenom pár věcí k připojení kontextu. Je to samozřejmě složité téma, je to otázka jednomyslnosti, je, je, je nutná také ratifikace národních parlamentů. A už 30 let se snažíme reformovat ten systém. A e, ty, ta, ta jednání systematicky vždy nějakým způsobem selhávají. A teď eh, při přijetí předchozího víceletého právního rámce jsme se rozhodli, že budeme postupovat jinak. Proto také vznikla Monteho skupina s třemi euro, europoslanci, třemi komisaři a třemi členy eh, jmenovanými radou, kteří společně se zamysleli a vydali tuto zprávu na začátku tohoto roku. Ty nové prvky, na základě kterých eh, pracujeme, abychom příště už uspěli v této reformě, jsou založeny na tom, jak jste vy sami eh, řekli, že potřeba vnímat ten celek rozpočtu. A právě tady eh, do toho vstupuje ta, eh, ta koncepce přidané hodnoty a priority, protože až doteď vlastní zdroje, které financují Evropskou unii, neměly přímou vazbu na politiky priority či přidanou hodnotu. Ale pokud hledáme nové zdroje, tak musíme najít nějakou přidanou hodnotu z hlediska těch příjmů. Protože u těch budoucích vlastních zdrojů to budou zdroje, které budou moci nějakým způsobem podporovat či provázet naše politiky. A mezi těmi kandidáty, které jsme identifikovali, na kterých eh, komise momentálně pracuje, je určitý počet takovýchto kandidátů v tom takzvaném zeleném balíčku nebo zeleném koši, eh, které spadají nějak do environmentální nebo dopravní, dopravní uh, sféry. A právě tady výbor Envy hraje nesmírně důležitou roli. V této fázi se zatím zamýšlíme, nevyloučili jsme žádného kandidáta, nevyloučili jsme ani nepřidali jsou tu prostě určitá témata k zamyšlení, některá byly, byla zmíněna také v projevu eh, o stavu Unie a v projevu na Sorboně. Je tu taková otázka právě jako eh, cena uhlíku, jsou tu eh, některé věci, které možná mm, nabyly většího významu, než jak jsme to čekali dříve. Všechny ta, všechna tato témata se zatím uh, zvažují. A při příštím uh, finančním rámci květen 2000, 2018 to bude všechno znovu zvažováno, protože to bude součást balíčku víceletého rámce. Děkuji. A Ivo, na závěr. Thanks, uh, Pavel, and thanks for all... Děkuji, Pavle. Děkuji za velice konstruktivní diskuzi. Já myslím, že eh, naše názory jsou eh, blízké. Samozřejmě musíme ještě vyřešit některé věci, ale celkově jsou naše názory blízké. Eh, zohledním to, co říkala paní Dali, pokud jde o CAM, který zmiňujeme v bodě 9 našeho stanoviska. E, naprosto souhlasíme s tím, že se na to musíme dále podívat. K tomu, co říkala paní Jetemaky, berme na vědomí to, co jste řekla o možných problémech e, týkajících e, se mít a velkých vzdáleností. To zohledníme. Chtěl bych zdůraznit, že není naším cílem mít návrh na, nová, um, na nové povinné přístupy v členských státech, ale spíše jde o to, že by se nějak rozvinuly současné systémy už existující v členských státech. A e, bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak, e, kam by ty prostředky měly v budoucnosti plynout. Také bereme na vědomí to, co řekla paní Jetemaky o daně z elektřiny a daně z paliv, že by bylo velice těžké jít tímto směrem. A musíme se nad tím zamyslet, ale v tom se, myslím, a stoprocentně shodneme. A k tomu, co říkala Kateřina Konečná, hovořila o ETS. My jsme společně um, u vyjednávání o ETS je třeba podívat se na to, co jsme udělali v minulosti, na to se opravdu musíme podívat, stoprocentně souhlasím a zamyslet se nad tím, jak můžeme efektivně využívat zdroje, které už jsou k dispozici. Pokud jde o ETS, Měli bychom pokračovat v této cestě, nevynalézejme nové systémy, když máme tento systém k dispozici. A také je zde obava, že členské státy nemohou být trestány za úsilí, které už vynaložili eh, do současné doby. A to je jasné. S tím také souhlasím. Musíme se podívat eh, na eh, systém, jak využívat další eh, zdroje z ETS na konkrétní eh, projekty, eh, jak by mohlo být možné vyhnout se vysokým příspěvkům ze strany členských států, jak říkala Kateřina. Děkuji také za to, co říkala paní Montaño z komise. Musíme spolupracovat úzce s komisí a s dalšími stínovými, a se všemi stínovými zpravodaji v nadcházejících týdnech. Děkuji. Lhouta pro pozměňovací návrhy je 27.10. 11 hodin hlasovat se bude 7.12. v Envy. 22. února se bude hlasovat v budžetu, eh, v rozpočtovém výboru a eh, v březnu potom na plenárním zasedání. Další bod na pořadu jednání je Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin, podpora produkce bílkovinných a Eh, bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství. Zpravodajem je George Hulveny za EPP. Máte slovo. Thanks a lot, Mr. Chairman, dear colleagues. Um, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Budu hovořit svým rodným jazykem. Jsem rád, že mám příležitost jim hovořit. Ma beszélni, amely évek óta megoldatlanul szerepel az uniós renden. A zde řešíme téma, které už se řeší mnoho let v Evropském parlamentu. Před šesti lety Evropský parlament schválil podobné usnesení, ve kterém hovoříme o tom, že e, bílkovinné plodiny v Evropě představují pouze 3 až 4 orné půdy. zatímco 70 eh, všech eh, bílkovinných plodin importujeme. Evropská unie nebyla schopna vyprodukovat eh, dostatek plodin, aby pokryla poptávku. Většina bílkovinných plodin se dováží ze Severní a Jižní Ameriky. Jedná se především o soju a, řepku. Situace se v posledních letech nezlepšila. Eh, Je jasné, že Evropa potřebuje jasnou strategii na podporu bílkovinných plodin. Je třeba, abychom využili evropské zdroje a abychom zde měli určitou rovnováhu či protirovnováhu. Eh, Je nutné vyřešit eh, tento problém a tuto závislost na importu bílkovinných plodin, především ze Severní Ameriky. Evropští občané si vyžadují bílkovinné plodiny, které nebudou geneticky modifikované. Chtějí e, čisté potraviny. A ve většině členských států bojujeme za to, abychom e, zároveň zachovali evropské zemědělství. A na to potřebujeme také bílkovinné plodiny. Je třeba snížit závislost a prosazovat negeneticky modifikované organismy. A to je úzce propojené. E, já jsem z Maďarska a mohu říci, že v roce 2013 Maďarsko už schválilo svoji vlastní strategii na podporu eh, bílkovinných plodin a zároveň eh, prosazovalo evropskou strategii eh, na podporu bílkovinných plodin, které nebudou geneticky modifikované. Týkalo se to mimo jiné soji. 18. července tohoto roku proběhla společná iniciativa Maďarska a Německa a 18 členských států spolu podepsalo Evropskou deklaraci o sóje. Jejím cílem je zachovat udržitelné zemědělství a podporovat e, produkci bílkovinných plodin, a především těch e, geneticky nemodifikovaných, především e, geneticky nemodifikované soji. Návrh eh, mé zprávy se soustředí na následující věci, obsahuje následující návrhy. A mělo by se to potom eh, zohlednit eh, v návrhu výboru Agri. Produkce bílkovinných plodin v Evropě podporuje udržitelné zemědělství zároveň eh, zlepšuje eh, emise CO2 a eh, udržuje rovnováhu v ekologických systémech. Zároveň můžeme snížit používání umělých hnojiv, když budeme používat bílkovinné plodiny. A zároveň Eh, je důležité eh, v této oblasti eh, se snažit o prosazování inovací. Bílkovinné plodiny, stejně tak jako luštěniny, ehm, se využívají jako potraviny i jako krmiva. To musíme mít na paměti. Zároveň je třeba šířit informace o těchto plodinách um, a vytvořit situace, situaci, eh, kde um, evropští zemědělci eh, budou mít možnost konkurovat eh, dovozu ze třetích zemí. To je v podstatě schrnutí obsahu mé zprávy. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji panu zpravodaji a nyní stínový zpravodaj za SND, pan Folken, který nahrazuje paní Melior. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejsem paní Milio, ale eh, zastupuji zpravodajku, protože zde nemůže dnes bohužel být eh, paní Milio vítá návrh, eh, vrtá, vítá na stanovisko kolegy a do značné míry s tímto stanoviskem souhlasí. A předloží jenom ještě menší doplnění k tomuto testu, eh, textu. A za kritický eh, považuje ale bod 7. Zde se hovoří o nedávném zákazu používání pesticidů na plochách využených v ekologickém zájmu. Používání pesticidů hraje důležitou roli v EU. Podle paní Amelí by nové hodnocení nemělo vést k tomu, že tento zákaz bude zrušen, protože tím by došlo ke, um, k odstranění pozitivních dopadů. Paní poslankyně se těší na spolupráci, to mám e, vyřídit a přeje zpravodaji hodně úspěchu. Děkuji a nyní za EKR pan Dorman. No, it's... Pan Dorman tady ovšem není, takže budeme pokračovat. Alde paní Jetemaky. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, odvedl jste výbornou práci, výborně jste schrnul to, oč tady jde. Produkovat více bílkovin v EU může přinést vícečetné přínosy, velké příležitosti. A ta příležitost by měla být plně využita. V EU máme veliký deficit bílkovinných plodin, dovážíme přibližně 70 toho, co potřebujeme. Tím, že bychom snížili naši závislost na dovozu bílkovinných plodin, měli bychom k dispozici více nástrojů, měli bychom klást důraz na e, větší diverzitu systémů, Mm, to by pomohlo oblastem mimo Evropu a také v rámci Evropy bychom měli více udržitelné zemědělství. Mělo by to pozitivní dopady na příjmy v zemědělství i na biodiverzitu. Ale cesta směrem k více udržitelnému využívání bílkovinných plodin je ještě dlouhá a klikatá, protože evropské bílkovinné plodiny budou mm, více drahé, dokud tomu tedy bude takto, tak se budeme přiklánět spíše k těm tropickým dovozům. Ale pokud budeme ochotní se zaměřit na práci do budoucna a udržitelným způsobem pracovat na legislativě, která podpoří tento sektor, tak by se mohl tento obrázek změnit dlouhodobí, úspěšní eh, evropští zemědělci a zemědělské farmy a hospodářství vyžadují jasné kroky. Já bych volala po Evropské bílkovinné unii. Takže děkuji, děkuji za vaši práci a budeme rádi s vámi dále spolupracovat. Děkuji paní Jatemaky a další stínový zpravodaj z GUE, pan Flanagan. Je tady někdo místo něj? Není. Takže zelení. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já hovořím jménem Martina Hauslinga, který se tímto omlouvá za svou absenci na této schůzi. Hausling je eh, bývalý zpravodaj pro usnesení o bílkovinných plodinách, kdy ale je zde obava, aby nedošlo k podpoře dovozu geneticky modifikované soji. Já tady hovořím jménem naší skupiny, která se domnívá, že výzvy Evropy v této oblasti spočívají v tom, abychom podpořili farmáře, že budou pěstovat negeneticky monitifikované eh, plodiny a tím budou bojovat s dovozem geneticky modifikované soji. Pan eh, kolega Hausling se domnívá, že bychom se měli zaměřit na podporu biodiverzity a zaměřit se na pěstování tradičních negeneticky modifikovaných plodin a nejenom čistě zvyšovat produkci. Z toho důvodu tedy podporujeme zákaz pesticidů v této oblasti. Také chceme zmínit, že eh, produkce takových plodin, jako třeba řepka olejka, není určitě udržitelná. Eh, stejně tak, jak není udržitelná výroba plodin za účelem biomasy. A konečně udržitelná kritéria v oblasti eh, některých plodin je vnímána jako velmi diskutabilní a může to vést dokonce i k různým nešťastným záborům půdy. My si tedy myslíme, že zemědělce je potřeba podporovat v tom, aby si pěstovali vlastní bílkovidě, plodiny a pícniny, protože tam mají i zvířata na pastvě. Také je to důležité s ohledem na dobré životní podmínky zvířat. My, nebo respektive Martin, budeme předkládat pozměňovací návrhy v této věci. A ještě jedna věc, nikdo to zatím neřekl, ale pokud budete získávat bílkoviny z rostlinných plodin, tak opravdu ušetříte i hodně emisí vynaložených při chovu živočišných produktů, produkci živočišných produktů. A v této souvislosti je e, potřeba tedy klást veliký důraz na udržitelné pěstování těchto plodin v EU. Děkuji. Pan Pedečiny? Děkuji, paní předsedkyně. I my se připojujeme eh, k díkům panu zpravodaji a děkujeme mu za jeho práci. Pokud jde o nepochybné přínosy, které by to mělo pro pěstitele bílkovinných plodin. Mělo by to přínosy i pro životní prostředí, pro biodiverzitu, pokud jde o emise dusíku, také snižování používání hnojiv a také pokud jde o pícniny a krmiva pro zvířata. Já si myslím ovšem, že máme dlouhou tradici bílkovinných plodin právě jako krmiva. E, tím mám na mysli různé plodiny jako vojtěžka a podobně. A všechny tyto plodiny zmizely, když začalo docházet intenzifikaci zvířecích chovů. Tyto naše tradice byly nahrazeny dováženými pícninami. 70% naší potřeby se dováží ze zahraničí. Jsou to tedy ta krmiva na bázi soji, která jsou všechna geneticky modifikovaná a také to vede k nekalé konkurenci, protože mají výrazně nízké náklady oproti našim produktům. A zároveň z těch různých oblastí se stávají monokultury, kde se intenzivně používají herbicidy, pesticidy, které nevratně mění celé prostředí. A zároveň bych chtěl říci, že tady podporujeme akční plán na podporu těchto plodin, ale zároveň dávejme pozor, abychom nepodporovali čistě tyto plodiny za účelem biopaliv, protože také musíme dávat eh, pozor, aby nám tady nevznikaly nějaké jiné legislativní akty, které to budou oklikou třeba podporovat. Děkuji mnohokrát, paní Müller. Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank paní předsedkyně. Děkuji. Já velice vítám tuto strategii o eh, bílkovinných prodinách. My eh, v Německu, eh, v Bavorsku ehm, společně s Maďarskem a Rakouskem jsme začali podunajskou strategii už v roce 2013 a přesvědčili jsme zemědělce o tom, že mají pěstovat bílkovinné plodiny. Je pro mě velice důležité, že tam je bod 7 ve zprávě, ale chtěla bych, aby jsme se nad ním ještě zamysleli, co bychom měli sledovat ve chvíli, eh, kdy eh, nebudou žádná ochranná opatření pro ekologické plochy, bude to problematické. V Evropě eh, jsou bílkovinové produkty na 300 tisících ehm, hektarech v Evropě, jsou tam ekologické, ehm, je tam ekologické zemědělství, jsou tam ekologické produkty, ehm, bílkovinné plodiny, Eh, navazují eh, dusík eh, ze vzduchu a to je velice pozitivní. Musíme si uvědomit ale, že tyto plodiny těžko konkurují ostatním protože výnos je nižší a tak je těžké zemědělce přesvědčit o tom, aby tyto plodiny pěstovali. A musíme mít na paměti to, že Ehm, velká část eh, naší zemědělské půdy eh, je eh, zelená půda. Ehm, tam není možné pěstovat soju, takže zde hovoříme čistě o orné půdě. Já jsem velice ráda v každém případě, že na této zprávě pracujeme a předáme ji později výboru pro zemědělství. Paní Dali. Um... Děkuji. Jenom Eh, stručný bod, který považu, toto považujeme za velice důležitou strategii pro nás. Zajímavý význam těch bílkovinných plodin byl zvýrazněn také, když jsme se bavili o biopalivech a obnovitelných energiích. My jsme přesvědčeni, že to souvisí také s otázkou závislosti na eh, dovozu eh, krmiv a navýšení produkce soji, včetně posílení bílkovinných plodin eh, v evropských zemích, abychom rozšířili eh, rozsah těch různých eh, přínosů, jako, to znamená, že budeme používat méně fosilních paliv, méně dusíků a podporovat biodiverzitu a navyšovat evropskou produkci a společně s, s pozitivním účinkem na zemědělce samozřejmě to může mít také potenciální eh, pozitivní vliv v rámci společné zemědělské politiky, podpoře eh, pěstování eh, geneticky nemodifikovaných plodin. Děkuji a slovo má komise. Dobré ráno. Já představuji, zastupuji DG Agri, Evropskou komisi. Já dovolila by si jenom stručnou, stručný odkaz na nedávná jednání o zemědělských ustanoveních návrhu Omnibus, kde byl dosažen návrh 12. října, kde komise potvrzuje záměr eh, přeskoumat eh, situaci, pokud jde poptávku a nabídku a možnost vytvoření evropské proteinové strategie. Z tohoto hlediska zatím tedy momentálně interně se připravujeme eh, rozsah, působnost eh, takového plánu. Spolupracujeme s různými subjekty, včetně Evropského parlamentu samozřejmě. A čekáme a vítáme zprávu o zemědělského výboru, abychom co nej, nejrychleji sladili eh, jednotlivé body tohoto plánu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A nyní má zpravoda, eh, znovu slovo pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji za všechny tyto připomínky. Já se pokusím eh, je všechny vzít potaz. Děkuji za vaši podporu. Je jasné, že by se to mělo eh, do budoucna probrat ještě více otázka biopaliv, pesticidů. Nechci teď Eh, zacházet do příliš velkých podrobností, ale je to zásadní, zásadní bod. A ještě jednou chci poděkovat. Děkuji. Takže lhuta pro pozměňovací návrh 27. října v 11 hodin a na Envy budeme hlasovat 7. prosince. Přicházíme k dalšímu bodu. Což je definice prezentace označování. Um, lihovin a dále e, ochrana zeměpisných označení e, pro lihoviny. Zvažujeme pozměňovací návrhy této zprávě. A slovo dostává i hned paní zpravodajka, paní Ayuso. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže první, co chci říct, je poděkovat komisi, poděkovat za možnost vyjasnit si některé věci a také děkuji sekretariátu, děkuji své skupině, děkuji Martě, děkuji celému týmu Eh, nebylo snadné tuto zprávu vypracovat. Jak víte, tak hlasování má být 28. listopadu a příští týden se bude konat první zasedání se stínovými zpravodaji. Takže já si myslím, že dnes máme možnost ehm, vyslechnout jednotlivé připomínky poslanců, kteří mají zájem o toto téma a pak budeme pokračovat s přípravou eh, kompromisních návrhů. 520 pozměňovacích návrhů v tomto výboru. Výbor Agri, nevíme, kolik je tam pozměňovacích návrhů, protože jsme měli určité IT problémy a pak také přílohy, tam bylo také hodně problémů, opět v důsledku selhání informační eh, technologie, infrastruktury. Některé změny ve fontech nebyly, ne, se nepromítly do další verze, takže všichni, kdo měnili eh, přílohy, tak prosím zkontrolujte si ty pozměňovací návrhy, abyste se přesvědčili, jestli to opravdu to, co jste si přáli. A případně mi dejte vědět. Všechny politické skupiny asi se shodnou na nutnosti vyjasnění eh, toho bodu k eh, aktům přenesené působnosti. Já hm, chápu, že tento návrh musí být sladěn s Lisabonskou smlouvou, ale jsme všichni znepokojeni tím, že eh, pravomoci tohoto parlamentu by mohly být omezeny. Viděli jsme hodně pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem. Musím se dohodnout na tom, jaké jsou ty zásadní prvky, co by mělo být v hlavním právním aktu a co ne. A pak můžeme změnit eh, ten akt eh, v souladu s tím. Dále vyjasnění toho bodu k eh, zeměpisným označením zboží v tranzitu. A protože tu komise, požádám, aby veřejně eh, objasnili některé body, zejména v kontextu toho, že všechny tři výbory v podstatě říkali ve svých pozměňovacích návrzích totež. Jeden z těch bodů je to, co už je teď v nařízení o zeměpisných eh, o označeních v místních jazycích, tam, kde ten jazyk je právním požadavkem v dané zemi. Předkládali jsme pozměňovací návrhy k článku 14.4 stávajícího nařízení. Komise tvrdila, že je tam nějaká, nějaký nesoulad, že se může opakovat v jiném jazyce než v úředním jazyce Evropské unie. A já jsem předložila pozměňovací návrh eh, v tomto smyslu, ale chci, aby to komise vysvětlila ještě jednou, aby v tom kolegové měli jasno. Dále, zeměpisná označení eh, lihovin. Musíme najít nějaké řešení. Návrh komise zatím není jasný. Chci požádat komisi o vyjasnění tohoto bodu. Obdrželi jsme také tedy žádost o vyjasnění mezi chráněnými zeměpisnými označeními a pouze registrovanými zeměpisnými označeními. Můžete vyjasnit, eh, prosím, eh, tento rozdíl komise mezi chráněným a registrovaným označením u lihovin a vín? V tomto návrhu se také říká, že alkohol, který se používá na lihoviny, musí samozřejmě být zemědělského původu. Ale někteří pozměňovací návrhy, eh, kolegové tedy předložili eh, ještě návrh, že to může být eh, derivováno z piva. Bezalkoholového. Nějaké, já nevím, proč se tam dávali pivo do toho, možná o tomu je nějaký důvod, ale pivo je také zemědělského původu. Takže pokud je něco, nějaký de- derivativum nějakého bezalkoholového piva, no tak je to bez tak eh, zemědělského původu. Já vím, že to je technická záležitost, jsem si vědoma těch problémů, které souvisí s ochranou spotřebitele, zdraví. Ale toto nařízení není od toho, aby řešilo otázky veřejného zdraví, ale otázku označování. pak existují samozřejmě jiná místa, kde můžeme řešit eh, jiné věci ve otázky veřejného zdraví. Jinak eh, jsem vám k dispozici. Ráda si vyslechnu vaše návrhy, abych mohla začít připravovat kompromisní návrhy. Děkuji a myslím, že to budeme potřebovat vzhledem k tomu, kolik je pozměňovacích návrhů. A teď jsou tu něk- některé, někteří náhradníci stínových zpravodajů za socialisty. No, nochmal spreche ich für... A děkuji. A paní předsedkyně, hovořím za paní Meju, která zde nemůže být. A kolegové, kolegyně, paní Meju eh, s velkým eh, zájmem a eh, prošla těch 520 a pozměňovacích návrhů k této zprávě. A některé pozměňovací návrhy předložila ona sama. A kolegyně věří tomu, že v nadcházejících zkouškách stínových zpravodajů bude dosaženo dohody na většině bodů. U nařízení o lihovinách jde především o jedno, a to o nejlepší kvalitu lihovin v Evropě. Já bych za paní Mejo chtěl hovořit o třech konkrétních bodech, které zmínila už i zpravodajka. Nejobtížnější diskuze, která bude probíhat, je e, spíše technická diskuze, ačkoliv většina lihovin už dlouhou dobu je vyráběna ověřovaným způsobem. Dochází zde stále k novým eh, přístupům a tyto nové přístupy musí být upraveny v daném nařízení. Ale jak eh, tyto věci budou upraveny v daném nařízení, to je eh, ještě věc, kterou bude třeba vyjasnit. Otázka je, zda by to mělo proběhnout aktem v přenesené pravomoci nebo prováděcím aktem, anebo zda by to eh, mělo proběhnout prostřednictvím eh, řádného legislativního postupu. Paní Melio podporuje eh, poslední možnost a to žádný legislativní postup. Výroba lihovin má tradici, lihoviny nejsou eh, žádným novým odvětvím, eh, kde se příliš eh, experimentuje. Při úpravě definic je třeba jednat nyní, protože definice jsou základem celého nařízení. Z tohoto důvodu není možné, aby došlo ke změně v definicích bez zásahu Evropského parlamentu, takže proto paní Mejo navrhuje řádný legislativní postup. Druhý bod. Přidávání cukru do lihovin. Paní Mejo by byla ráda, aby u některých lihovin byly limity pro dodávání cukru při výrobě. A zlepšování chutě prostřednictvím eh, cukru je v pořádku, ale eh, příliš vysoký eh, obsah cukru je chybný. Pokud jde o pálenky, tam by limit měl být na 10 gramů na litr. O, předložila odpovídající pozměňovací návrh. A třetí, poslední bod, paní Melio, se podívala na nový systém geografických označení, je spokojena s návrhem komise. Je třeba zajistit, aby eh, chráněná označení Eh, která existují v současné době, platila i do budoucna. Vidí v tom přidanou hodnotu pro výrobce i pro spotřebitele. Pokud jde o nový rejstřík online, ten by měl umožňovat přístup ke specifikacím u lihovin. Tento návrh paní stínová zpravodajka také eh, podporuje. Eh, těší se na další schůzku stínových zpravodajů ve Štrasburku a věří v to, že tam eh, bude dosaženo dohody. Děkuji. A nyní a pan Mečů zastupuje pana Piča. Ah. <laughs> Thank you, Jamie and thank you. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji uh, zpravodajce za odvedenou práci. Řeknu několik slov jménem svého kolegy Pěchy, který zde nemůže být. EKR eh, provedla několik technických změn k tomuto nařízení. Jede nám o ochranu tradičních eh, výrobních postupů a o úpravu některých um, výrobních zásad. My se soustředíme na některé eh, klíčové oblasti. Za prvé, eh, Domníváme se, že lihoviny by měly být eh, považovány za produkt z místa, kde výroba proběhla. Tento přístup odpovídá současnému nařízení a zároveň odpovídá zdravému rozumu. Míchané nápoje, nápoje, eh, tak eh, nemohou, eh, nebudou moci získat některé některá geografická označení. Dále máme obavy, pokud jde o překlady. Chceme zajistit, aby při exportu bylo jednoduché označit daný produkt v, na cílovém trhu. Ehm, komise zde celý postup velice komplikuje. Pokud Ehm, chceme, aby ehm, eh, odvětví lihovin eh, nemělo přehnané překážky, je třeba právě tyto překážky odstranit. A odpovídá to také eh, nařízení, které stanovuje úpravu pro překlady v případě exportu. Dále chceme Ehm, odpovídající ochranu zemědělského označení. Je třeba, aby úřady kontrolovaly chybná geografická označení. Myslíme si, že jednotný trh eh, nedělá dost proto, aby eh, bojoval proti podvodům. Eh, v tomto směru jsme předložili pozměňovací návrh. Výzkum z minulého roku ukázal, že ehm, Ehm, značné procento lihovin je označováno chybně. Celá řada produktů je padělána a e, tyto padělané produkty se dostávají na evropský trh. E, my e, podporujeme komisi v tom, aby prosazovala větší harmonizaci v oblasti zemědělských produktů. Nevěříme v harmonizaci jenom pro harmonizaci. Odvětví lihovin čelí specifickým výzvám, které nejsou srovnatelné s dalšími zemědělskými odvětvími. Velice se těším těšíme na další vyjednávání s kolegy o tomto tématu. Nyní paní Juro. Děkuji, děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Nařízení o lihovinách je velice technické, má několik cílů. Z hlediska spotřebitele je třeba zajistit, aby lihoviny byly kvalitní a aby byly odpovídajícím způsobem označované. Z hlediska průmyslu jde o to, aby existoval dobře fungující regulatorní rámec. To platí také pro systém geografického označování což je, eh, který musí být vnímán jako v podstatě autorské právo. A já jsem velice ráda, že kolegové přišli s celou řadou konstruktivních pozměvacích návrhů. Já myslím, že ty návrhy ukazují, že u celé řady důležitých témat, jako je například nový rejstřík pro zeměpisná označení nebo ochrana proti padělání, možnost překladu, pro případ vývozu, dále zjišťování původu produktu a také u některých aktů v přenesených pravomosti. Je vidět, že u těchto věcí jsme schopni nalézt společné řešení. Jsem si také jistá, že se nám podaří nalézt řešení také u některých otevřených otázek, jako je flexibilita nebo doplňování cukru. Já se velice těším na práci na těchto věcech. Nakonec ještě jedna připomínka. Brzy budeme mít řešení eh, týkající se ehm, eh, nutričních údajů na alkoholických nápojích. Eh, já si myslím ale, že Eh, toto není místo, kde by se to mělo řešit. Je třeba eh, tuto věc řešit v rámci eh, nařízení o informacích na potravinách. Těším se na naši schůzku stínových zpravodajů příští týden. Děkuji, madam Boylan. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, co zde zaznělo a děkuji také zpravodajce za odvedenou práci na tomto tématu. Víme, že důvodem této aktualizace eh, je eh, eh, úprava v souladu s Lisabonskou smlouvou. Myslím si ale, že zároveň je třeba poukázat na to, že komise by měla v rámci této změny řešit také zásadní otázky označování alkoholu a nutričních informací na produkty, produktech, které obsahují alkohol. Musíme mít návrh na toto téma. Takovýto legislativní návrh není a tak my jsme předložili pozměňovací návrh k tomuto tématu týkající se výživových údajů pro spotřebitele na lihovinách. Lihoviny by měly obsahovat tyto údaje, ačkoliv komise v tomto směru zatím nic nepodnikla. Dále podporuji pozměňovací návrhy týkající se maximálního obsahu cukru. Musíme zajistit, aby v lihovinách nebylo přehnané množství cukru protože tím se ehm, schovávají nedostatky eh, kvality některých lihovin. Dále, pokud jde o eh, zeměpisné označování, eh, mám zde některé obavy, například ehm, pokud jde o elektronický rejstřík a to, že nahrazuje přílohu 3, my jsme v tomto směru předložili některé pozměvací návrhy. Myslíme si, že by zde měly být uvedeny veškeré specifikace produktů, a tyto specifikace by měly být dostupné. Rejstřík by měl poskytnout přístup k informacím o produktech, které jsou chráněny um, geografickým označením. Zároveň je třeba zajistit, aby byla vyjasněna otázka různých um, Mm, různých názvů stejných eh, lihovin. Dále máme obavy, pokud jde o eh, místo produkce lihovin. Víme, že tato otázka je pro odvětví lihovin velice specifická. Ehm, místo produkce musí být chráněno, protože eh, dává eh, také eh, specifickou kvalitu danému produktu. Já se velice těším na nadcházející vyjednávání stínových zpravodajů. Děkuji. Tímto jsme se dostali na konec seznamu stínových zpravodajů a jejich náhradníků. Nyní za další členy paní Delej. Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko, drazí kolegové a kolegyně. Systém ochrany eh, zeměpisných označení je důležitou složkou obchodního systému Evropské unie. Kromě záruky kvality je to také nástroj, který umožňuje vyvážet, eh, vyvažovat postoje zemědělství ve zemědělských mezinárodních vyjednáváních. Čili je tu několik eh, sektorů, na které se musíme podívat zblízka. Pokud jde například o lihoviny, jeden z klíčových sektorů Evropské unie z hlediska vývozu a také alkoholických, eh, eh, dalších alkoholických nápojů. Ehm, po, poslední eh, legislativa je z roku 2008, je to 110 2008, kde to bylo harmonizováno v rám, na základě, tedy už v kontextu Lisabonské smlouvy a předpokládá se tu modernizace, která, kterou já vnímám jako vítanou aby na základě které vznikly eh, některé eh, možnosti skrze implementační akty. Eh, první možnost je potlač zrušení přílohy 3 a její nahražení jakýmsi, jakýmsi online rejstříkem. Proč ne? Ale to také chce, aby komise byla méně mlhavá, pokud jde o tento rejstřík a aby ho nemohla modifikovat ehm, jen na, na, na základě implementačních uh, aktů. Dále je tu otázka uh, překladu uh, například těch zemí, které mají jinou abecedu než jinou. U nás je to možné pouze z, na základě aktů v přenesené působnosti a i když dřív to bylo systematické takové překlady, takže by se měl modernizovat tento text, měl by se upravit uh, a i když eh, nechceme změnit, měly by tu být některé nové prvky, které posílí tuto ochranu zemědělských eh, eh, označení. My jsme vycházeli právě z této logiky, když na, na výboru Agri hlasovalo se minulý týden, text byl podpořen širokou většinou našich kolegů, protože jsme dosáhli vlastně jednomyslnosti, kromě jednoho hlasu. A já chci vyzvat kolegy z Envy, aby se zblízka podívali na to, co se odhlasovalo na Agri. Je to eh, tedy nařízení technického charakteru ohledně označování eh, k lihovinám eh, a samozřejmě také pokud je o ochranu veřejného zdraví, je tu také ochrana zdraví v před eh, nadměrnou konzumací alkoholu, ale to jsou dvě témata, která by se neměla směšovat. Jinak děkuji samozřejmě paní Vajuzo, děkuji za skvělou spolupráci mezi našimi kancelářemi. Děkuji. Madame Sommer. Děkuji mnohokrát, slovo má paní Sommer. Děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za dovednou práci. Mohu navázat na to, co právě řekla kolegyně na závěr, není možné, abyste byli předloženy pozměvací návrhy, které v podstatě nesouvisí s nařízením, které řeší. Je to technické nařízení. Není možné, aby se někdo snažil propašovat do tohoto nařízení pozměvací návrhy týkající se um, seznamu uh, přístát a nutričních hodnot. Uh, to spadá do naprosto jiného nařízení. Ehm, výrobci ehm, lihovin v současné době pracují na tom, aby splnili požadavky Evropské komise, aby přišli s vlastním návrhem o označování um, alkoholických nápojů. Komise se na to um, podívá, až um, dané odvětví předloží návrh, zda to stačí a jinak navrhne právní akt. Ale v tomto tématu nařízení o lihovanách takovéto eh, pozměňovací návrhy nemají co dělat. Takže prosím, abychom je odmítli, není možné eh, směsovat jablka s hruškami. A jinak bych poprosila, aby mé pozměňovací návrhy byly zohledněny, aby byly podpořeny. Potřebujeme eh, definici um, pro některé pojmy. Uh, dále etylalkohol, který je používán, a by e, ne měl být tedy jenom zemědělského původu, ale mohl by, e, měl by mít možnost pocházet také z piva, e, které samozřejmě původně je, je zemědělských produktů, ale pivo už je zpracovaný produkt. Ehm, hodně alkoholu pochází tedy eh, z piva a tento alkohol by ehm, měl mít možnost být dále používán na výrobu dalších alkoholických nápojů. Eh, dále eh, limity pro obsah cukru. Myslím si, že to je úkol Evropské komise. Je zároveň důležité, aby producenti to mohli uvádět, když nedodávají eh, žádný eh, doplňkový cukr do svého produktu. Tradiční eh, označování produktů které máme v Evropě a v Německu, eh, musí být zachována. Eh, v Německu máme eh, označení Obstbrand nebo Obstlikör. Způsob, jak se píše slovo likör v Němčině je specifické a je nutné, aby tento způsob psaní tohoto slova byl zachován. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď se obracím na komisi. Nejprve pan Luka Čamfony z GŘ Agri pro oblast zeměpisných označení, respektive paní kolegyně. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji také paní zpravodajce, paní Ajuzo a paní Delaje. A také děkuji všem stínovým zpravodajům a všem, kdo se podíleli na práci na tomto návrhu komise. My jako komise vítáme návrhy předložené většinou poslanců tohoto parlamentu. Většina z nich jde v duchu jako komise vylepšit toto nařízení a podpořit další růst tohoto sektoru, který produkuje významnou přidanou hodnotu v evropském zemědělství i v evropském hospodářství a je také velmi strategický pro evropské zeměpisné označování ze světového hlediska. V této souvislosti má komise ovšem určité pochybnosti, pokud jde o návrhy některých poslanců eliminovat některé pravomoce komise, zejména pokud jde o kategorizaci e, nápojů. To je příloha dvě nařízení. Máme také obavy, pokud jde o možnost pozměňovat technické požadavky, když je to potřeba pro exportní účely. Tady odkazuji na články 5 a 16 návrhu. Eliminování těchto pravomocí by eh, to nařízení poměrně pozměnilo a bylo by to všechno následně hodně rigidní, protože by nebylo možné následně do nařízení zakomponovat nějakou inovaci, respektive nebylo by to možné udělat rychle a efektivně dle potřeby. Čili my bychom velice vítali, kdyby alespoň ta možnost, ty pravomoce měnit kategorizace a technické požadavky pro export byly ponechány. Chtěla bych vás eh, připomenout, že od roku 2008, kdy tedy začalo platit předchozí nařízení 110, tak při nejmenším nějakých pět nebo šest pozměňovacích návrhů bylo přijato komisí právě na změnu kategorií eh, těchto nápojů a také tady byla začleněna nová kategorie pačaran na základě žádosti španělských uživatelů. Pokud je o vaše otázky, tak nejprve chci říct, že souhlasím s těmi, kdo říkají, že ustanovení o označování, pokud je o seznam e, složek a nutriční hodnoty, tady nespadají do správného právního rámce. Komise už přijala zprávu k této věci, bylo to v březnu letošního roku a už jsme dali i aktérům čas jeden rok, aby přišli se seberegulačním přístupem. Komise to následně posoudí, zda ta samoregulace je dostatečná nebo ne a e, případně vypracuje tedy posouzení dopadů a příslušné právní návrhy. Takže tato pravidla, tyhle věci nespadají do tohoto nařízení, třeba že hmm, toto nařízení už reguluje, upravuje určité věci týkající se seznamu ingrediencí, ale měly by spadat spíše do obecnějšího regulačního rámce. Pokud jde o alkohol zemědělského původu, tak Komise má velký zájem na tom, aby byla zachována vazba mezi sektorem lihovin a zemědělství. Zemědělství to máme na mysli zejména outlety, ty výstupy pro zemědělské produkty, které jsou ve příloze 1. Pivo v této příloze 1 uvedeno není, je to už zpracovaný produkt a doposud nebylo možné používat alkohol vzniklý dealkoholizací piva na výrobě lihovin. Komise se nestaví příznivě k tomu, aby takovýto alkohol z piva sem byl začleněn. Je to mm, prostě proto, že si myslíme, že by se to dotklo mm, těch eh, zemědělských produktů obecně. Také chci říci, že v radě se uvažuje o tom, že by byl umožněn etyl alkohol z piva pro jiné alkoholické nápoje. A e, tady byly také v této souvislosti tady předloženy některé jiné pozměňovací návrhy, které bych zmínila. A to je omezené používání etylalkoholu, zemědělských produktů a lihovin, kdy nařízení reguluje užívání těchto alkoholů a jiných nápojů, jako jsou třeba takzvané alkopops, ty mm, slabé alkoholické nápoje. Kdybychom vyškrtli toto ustanovení, tak tady nebudeme mít žádné takové ustanovení týkající se těchto nápojů a mohlo by být potom možné používat třeba i syntetický alkohol. Čili eh, je tady návrh, aby se eh, omezilo používání eh, nápojů z piva do té kategorie jiné. Tak, dále, pokud jde o článek 13, používání překladu. Komise není proti tomu, aby se doplňovaly překlady na e, označení na etikety pro účely exportu. E, komise už přeskoumávala legislativní možnosti, aby to bylo zakotveno v nařízení komise. Nejsme proti tomu, aby přímo bylo ustanovení už v základním aktu, ale já bych nicméně apelovala na určitou obezřetnost v této věci, protože překlad těch jednotlivostí už je umožněn. To umožňují horizontální pravidla v nařízení týkající se e, potravin 1161 z roku 2011, ale není dovoleno není dovolen překlad názvů v kurzívě a nebo překlad zeměpisných označení tato, tyto názvy se nesmí v Evropě překládat. Pokud jde o export, tak bychom možná mohli dovolit překlad těchto názvů na etiketách. Ovšem, já bych také doporučovala dovolit překlady v jazycích, v úředních, do úředních jazyků EU, protože když tam dáme ustanovení umožňující překlady pouze do jiných jazyků než úředních jazyků EU, by neumožnilo třeba e, překlad do španělštiny pro exportní účely. Pokud jde o původ, článek 12, tak tady návrh komise e, se snaží vytvořit vazbu na pravidla, která už existují a která už se uplatňují, a to jsou pravidla vyplývající z Evropského celního kodexu. Tato pravidla už teď platí. V předchozím nařízení bylo definováno místo výroby, e, to bylo velmi pečlivě ošetřeno v té době, ale nemělo to právní mm, uplatnitelnost. Tedy nebylo to ošetřeno, pokud je o uplat, praktické uplatňování tohoto konceptu. Problém v tom, pokud bychom chtěli změnit definici místa původu, by byl ten, že potom by tam byly dvojí pravidla najednou. Jedna vyplývající z toho celního kodexu a druhá z nařízení o lihovinách. To je tedy takové varování, které chci e, uvést já vím, že se o tom hovoří, také rada by to ráda změnila, ale možná by to vedlo k některým problémům. Pokud jde o doslazování, aby byl, byla upravena chuť některých nápojů, zejména kategorie 1 až 14 přílohy 2, což jsou ty čisté lihoviny, tak komise je zcela pro, aby byly stanoveny maximální úrovně, maximální limity. My jsme to v tom původním návrhu neměli, protože to bude předmětem dohody mezi členskými státy. Každý členský stát má svoji legislativu upravující tuto oblast, tuto problematiku. A toto nařízení se musí snažit o dosažení harmonizace, eh, o sjednocení právních požadavků ve všech členských státech. Čili, co by bylo možné udělat, by bylo stanovit v nařízení nejvyšší možnou míru doslazení v každém členském státě, tak, aby zde vzniklo pravidlo, které se bude aplikovat celoevropsky a potom eventuálně každý členský stát si může eh, stanovit restriktivnější pravidla na svém území. Potom dále bych chtěla ještě e, zmínit některé pokusy o zjednodušení, pokud jde o směsi a sloučeniny. Někteří navrhují, aby byla zrušena možnost zeměpiského označování u různých těch směsí a koktejlů, ale to by šlo proti stávající praxi, protože v současné době máme některé velmi typické míchané nápoje, jako třeba ramadnie, který používá zeměpisné označení. Tady v tomto konkrétním případě jde o pomerančový likér a koněk. Kdybychom zakázali používání zeměpisného označení, tak by právě zrovna tento drink kamanie se dostal mimo zákon a to si lze jenom těžko představit. Potom bych chtěla ještě vyjasnit některé zmatky, pokud jde o názvy eh, v kurzívě. Pokud je něco v kurzívě v příloze 2, tak to neznamená, že samo o sobě je to chráněno, znamená to jenom, že se to nesmí překládat. Takže abychom ochránili používání určitých výrazů na národním území, například v Německu likor, v angličtině liquor, eh, tedy v každém jazyce trošku jinak, tak nejlepší řešení by bylo umožnit používání výrazu liquor v psáno kurzívou a potom v té jiné verzi ne už kurzivou. Čili, že se to může anebo nemůže překládat podle toho, jak to bude uvedeno. Ovšem, tohle je hodně technická otázka a já bych navrhovala, aby se to případně projednalo na bilaterálních jednáních. Potom ještě tady máme určité obavy, pokud jde o stanovisko, které bylo odhlasováno na výboru AGRI. Máme pochybnosti, pokud jde o ty eh, aluze, o ty odkazy, tak tady je možné momentálně dávat odkazy na více lihovin, ale podle eh, toho pozměňovacího návrhu, který byl hlasován, by se mohl dávat odkaz jenom na jeden eh, takový nápoj a to by výrazně omezilo stávající praxi a vedlo by to k problémům už u stávajících lihovin. Dále tady máme ještě jednu problematickou věc, pokud je o stanovisko výboru Agri. Eh, byl odhlasován takový pozměňovací návrh, který eh, zakazuje falešné dochucování lihovin, zatímco komise se snažila o zákaz falešných eh, příchutí ve všech alkoholických nápojích, například ta piva s příchutí, která máme na trhu, pokud neřekneme, že alkoholický nápoj musí použít skutečnou lihovinu, pokud na tu lihovinu odkazuje, tak by byla možnost používat umělé příchutě, umělá dochucovadla a o to nám tady nejde. Tohle je důležitá věc eh, ve vztahu ke všem alkoholickým nápojům. Když je tady odkaz na nějakou lihovinu, tak ta lihovina musí to být skutečná lihovina, ne uměle dochucená lihovina. O co se komise snaží? Komise se snaží o to, aby u jiných potravin, potravin jiných než nápojů, když eh, je tam odkaz na nějakou příchuť lihoviny, tak by to mohlo být eh, uměle dochucovadlo, aby to odpovídalo stávající praxi na trhu. Jak například víte, když chcete upéct něco, tak nemusíte použít nutně pravý rum, ale můžete použít rumové aroma. Takže já teď dám slovo kolegyni, která pohovoří o problematice geografického značení. Chiara, mi unisco ai ringraziamenti espressi. Děkuji, děkuji, Chiaro, děkuji tímto za to, co tady řekla Chiara Imperio. Ona uh, má na starosti právě to nařízení obecně a já jsem Luka Čamfony a mám na starosti právě tu oblast zeměpisných označení. Tak, pokud se jedná o zeměpisná označení, tak komise velice kladně vítá velkou část předložených pozměňovacích návrhů. Zejména bych chtěl vyjádřit eh, kladný náhled komise na ty pozměňovací návrhy, které se snaží rozšířit ochranu zeměpisných označení i proti takovému zboží, které je v tranzitu v, na celním území Unie. Tedy ta ochrana, která se nevztahuje na jiné sektory zeměpisného označení, ale je to potřeba, která je velice vnímána velmi už naléhavě v oblasti alkoholických nápojů a ona tato úprava už existuje v oblasti tzv. trademarks, obchodních značek, čili komise jenom by se jí nezbývá, než se jenom připojit k podpoře tohoto rozšíření ochrany zeměpisných označení. Pokud jde o další otázku, kterou tady zmínila paní Jusu, je vyle, vysvětlit trošku ten rozpor mezi těmi chráněnými a registrovanými zeměpisnými označeními. Takže v sektoru alkoholických nápojů, respektive lihovin. My nemáme, jako v sektoru vín či zeměpisných produktů, rozdělení zeměpisných označení na dvě kategorie. Jednak eh, to Protected Designation of Origin, PDO, a Protected Geographic Indication, tedy PDO a PGI. Ne. V oblasti alkoholických nápojů máme jenom GI, zeměpisné označení, tento koncept. A je to proto, že tento koncept je široký a zahrnuje tam všechna zeměpisná označení. Takže když my říkáme, že by tady byla tedy nějaké zeměpisné označení, nebo respektive takto, když my říkáme Protected Geographical Indication a mluvíme o zeměpisném označení v oblasti lihovin, tak nechceme už používat tu zkratku PGI, která označuje chráněné zeměpisné označení v oblasti vína nebo potravy. Ne, chceme jenom říci, že tady to bude zeměpisné označení, které je chráněno podle nařízení. Čili tady tím chráněný nemáme na mysli tu zkratku, ale máme tím na mysli jenom popis, který bude popisovat ten status toho konkrétního zeměpisného označení. Čili my dobře chápeme potřebu v tom sektoru rozlišovat a nemluvit v nařízení o PGI, když se jedná o lihoviny. Je totiž zřejmé, že by tady mohl právě vzniknout zmatek s tou zkratkou PGI, tak jak se používá v oblasti potravin. Nicméně abychom vyřešili tuto otázku tím, že nahradíme slovo protected slovem registered, chráněný a registrovaný, tak podle nás by to mohlo vést ještě k většímu zmatku, protože mohlo by to vést k vzniku nové zkratky RGI, tedy Registered Geographical Indication, registrované zeměpisné označení. Čili podle našeho názoru by řešení tohoto velmi legitimního požadavku mohlo spočívat v tom, že uděláme drobnou změnu definice zeměpisného označení tam na začátku, a to sice říci, že zeměpisná označení budou definována a označována jako GI a takto budou popisována všechna zeměpisná označení, která jsou chráněna i registrována ve smyslu tohoto nařízení. A to tedy vždy, když se hovoří o zeměpisném označení e, lihovin. V tu chvíli se v tomto kontextu se tedy nebudou používat výrazy chráněné nebo registrované, protože bude jasné, že když mluvíme o zeměpisném označování lihovin, tak je to označení registrováno i chráněno. Tak to je takové poněkud technické eh, odborné vysvětlení, které jsem vám chtěl přednést, na to věci vyjasní. Dále Eh, podívejme se na pozměňovací návrhy. Já jsem řekl, že tady máme řadu pozměňovacích návrhů, které podle nás jsou v konfliktu s tou původní myšlenkou toho návrhu a nyní takový, provedu takový rychlý exkurs těmi problematickými návrhy a rozdělíme si je do dvou kategorií. Jednak jsou to návrhy, které představují strukturální a právní problémy, protože nejsou v souladu s stávající legislativou, se stávající legislativní úpravou, nejsou v souladu s mezinárodní legislativou a ohrožovaly by to rácio i ty cíle stávajícího systému. My považujeme eh, tady jeden návrh za opravdu znepokojivý a potom další jsou také poněkud významné, možná třeba proto, že by vedly ke snížení transparentnosti, efektivity systému, zkomplikovaly by potom řízení toho systému. Takže vezměme si to po pořadě. Máme tady návrh 176 a s ním souvisí návrh 300 15, ve kterém se navrhuje vyškrtnout slovo reputace, reputace z definice e, zeměpisného označení a link. Komise si jistě e, vzpomene, že to by bylo proti dohodě TRIPS. TRIPS to je páteř Světové obchodní organizace VTO. My tady máme, samozřejmě potom upozorňují, v jiných jazycích jsou úplně jiné zkratky, třeba v italštině nebo ve francouzštině. Takže o co tady jde? Tyto dohody jsou v souladu s mezinárodním právem o zeměpisném označování a toto by bylo potom proti eh, mm, tomu, co je koherentní s jinými těmi sektory, třeba víno, eh, zemědělský sektor a ten sektor lihovin by potom byl v nesouladu se status quo protože právě úprava 110 z roku 2008, to nařízení 110 2008, je tady riziko, že do budoucna by se právě zrušila řada zeměpisných označení založených právě na té reputaci. Takže tohle je pozměňovací návrh, který velmi, velmi obtížně bychom mohli nějak akceptovat. Potom dále tady máme návrh číslo 14 kde eh, tady jde o to, o, schválení žádosti ze třetích států pouze nějakým orgánem třetích států. Čili tím by se negovala možnost producentů ze třetích států dávat žádost přímo komisi. Komise bych chtěla v této souvislosti připomenout, že tady tato úprava už existuje v legislativě pro zemědělské výroby a bylo to také dokonce regulováno v rámci e, VTO, to bylo odsouhlaseno. Právě s cílem, aby ty e, úpravy v rámci VTO nepředstavovaly neodůvodněnou zátěž na systémy dalších e, subjektů a zemí. Takže není takto tedy možné znemožnit výrobcům usazených ve třetí zemi přímo dávat žádost, eh, aby, se nemusel, aby to nemuseli dávat přímo přes státní administrativu. Potom tady máme další pozměňovací návrh, který je v rozporu s tím, jak to funguje, a to je 338 to se týká toho článku o opozici, to znamená ty různé lhůty, kdy někdo je proti, je to ten čas, kdy tady dostanete něco běžnou poštou a my tady bereme vždycky jako ten referenční bod odeslání elektronickou poštou. A takové informační systémy, kde v rámci nichž probíhá ta komunikace ve členských států, já nevím, třeba v sektoru vína je to aplikace e-ambrosia, která velmi dobře funguje. Takže tohle je to, co jsem chtěla říci. Potom tady máme pozměňovací návrhy, které se snaží komisi dát pravomoc přijímat aktiv přenesené pravomoci a Týká se to velmi přesných rozhodnutí, jako třeba tedy eh, vyškr- přijetí nebo vyškrtnutí stávajícího jména. To jsou, eh, komise si tedy myslí, že tady v této věci by byly mnohem vhodnější ty prováděcí akty. A to samé se týká také pravomoci vést ten rejstřík. Takže maintain the register, jak máme v angličtině, to vlastně znamená aktualizovat ten re- rejstřík, ten registr, dávat tam třeba nové věci nebo něco z něj zase vymazávat. Potom další zásadní návrh, pozměňovací návrh, který tady máme, eh, který vidíme velmi negativně v souvislosti se stávajícím systémem, je návrh možnosti registrovat homonyma. Stejně znějící názvy, jako jsou už teď registrované názvy. Opět tady to souvisí s úpravou TRIPS. A já vám můžu i přečíst stávající znění z roku 110, kde se říká, že homonymní označení eh, které by mohlo mylně vést spotřebitele k tomu, že by se domníval, že jiný produkt pochází ze stejného území, nebude registrován. A zatím tento návrh 339 navrhuje, aby ta registrace byla umožněna. To by, jenom abych řekl příklad, do budoucna třeba vedlo k tomu, že budete moci zaregistrovat šampaňské z Kanady nebo orioka z jiné země. Takže to by asi nebylo vhodné. Potom paní předsedkyně říká, že je potřeba opravdu se už chýlit k závěru. Ano? Já se pokusím to schrnout. Dobře, mám tady další pozměňovací návrh, který navrhuje zrušení těch kontrol body, kontrolních orgánů. To znamená těch kontrolních orgánů, které by ověřovali soulad s Kaje de A toto opět eh, se týká zeměpisných označení navrhovaných třetími zeměmi a je to v rozpočtu rozporu s tím rozhodnutím, které udělal ten panel, jak už jsem o tom mm, hovořil, že není možné dávat závazky na orgány třetích zemí. Potom ještě je potřeba také se vyhnout návrhu 391, kde komise by neměla možnost vést postupy změn. To jsou velmi důležité věci, protože ten návrh komise právě respektuje princip subsidiarity a je tady možnost delegovat členským státům zpravování všech změn a úprav a musíme tedy dát příslušné postupy. Ale ten pozměňovací návrh 391 toto neguje. Potom ještě tady máme některé další pozměňovací návrhy. Já je proběhnu velmi rychle, třeba návrh, který snižuje čas na přeskum žádostí komise z 12 na 6 měsíců. Tak komise eh, ale musí trvat na tom, že, nebo respektive netrvá nutně na tom, že by potřebovala více času na přeskum žádostí, ale pokud bychom opravdu byli nuceni se pohybovat v té lhůtě 6 měsíců, tak si myslíme, že ten typ rozborů, který komise musí dělat, by byl mnohem méně podrobný a méně hloubkový, než děláme v rámci stávající úpravy. To znamená, třeba když eh, chceme dělat takové podobné rozpory, jako děláme u zemědělských produktů, tak to opravdu by to mohlo vést i k velkým chybám. A potom také je tady ještě návrh 332, který komise vnímá kladně. Já jsem ještě chtěl mluvit o rejstříku a o mezinárodních smlouvách, ale říkají mi, že opravdu už čas nám uplynul, takže to je z mé strany vše. Děkuji. <clears throat> Ano. Trvalo vám to komise o dost déle než poslancům. Musím rád slovo zpět, zpět zpravodajce, takže paní Ajuzo, prosím. To řeknu velice stručně. Samozřejmě, že hm, se si vyslechnout komise. <coughs> Já jsem jim také položila otázky k těmto tématům, takže děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji eh, zpravodaj Agri beru na vědomí vše, co bylo řečeno. Budeme pokračovat v diskuzích s stínovým zpravodají příští týden. Budeme připravovat kompromisy, kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji všem. Děkuji vám. Děkuji. Za rozpravu budeme hlasovat 20. 8. Eh, listopadu na výboru. A to je konec našeho zasedání. Nemáme nic poru různé. Naše další zasedání připomínám 23. října ve Štrasburku. Děkuji. První zasedání v Bruselu 6. listopadu. Děkuji. Přeji vám hezké odpoledne.